Takže milé kolegyně, milí kolegové, dovolte, abych zahájil první zasedání našeho výboru v roce 2020. Jak všichni víte, nacházíme se v rozhodujícím roce pro zemědělskou politiku. Za prvé v tématu finanční výhled, eh, protože se teď plánuje období 21 až 27 a také obsah budoucí zemědělské evropské politiky a jak to teď vypadá v tomto roce Eh, budeme mm, snad moci dospět k rozhodování právě pro tento rámec 21 až 27 a náš výbor se jistě silně bude zasazovat o tyto otázky a tudíž bude stát v zájmu veřejnosti, jak u zemědělců, tak i mimo zemědělství. Abych navrhl, protože máme velice obsáhlý pořad jednání dnes i zítra, abychom rovnou vstoupili do našeho programu. Nejprve tedy přijetí pořadu jednání, nemáte-li žádné námitky, je tento pořad považován za schválený. Dovolte, abych vás informoval o tom, že i toto zasedání je webstreamováno a tlumočení je k dispozici ve všech oficiálních jazycích Evropské unie, kromě estonštiny, litevštiny, malčtiny a galštiny. A teď se dostáváme k bodu 3. Eh, přijetí schválení zápisu ze schůzí. Nemáte-li tady žádnou námitku, mm, jsou i tyto schváleny. A teď hned přejdeme k bodu číslo 4. A dovolte, abych mezi námi ve výboru velice srdečně přivítal chorvatskou ministrině zemědělství a úřadující eh, předsedkyně Rady Evropské unie v odvětví zemědělství paní Mario Vučkovičovou. Doufám, že jsem vaše jméno aspoň trochu dobře vyslovil. Vítejte srdečně, těší nás, že máme tu příležitost společně s vámi si moci vyměnit eh, názory chorvatské předsednictví Rady si přece vzalo hodně témat, pod heslem Silná Evropa ve světě výzev. Ale zcela konkrétně samozřejmě náš výbor zejména zajímá, jak silně se chcete zasazovat o obsahy zemědělské politiky, jak dalece chcete pokročit v tématu finančního rámce, ale jistě budou existovat i další témata, na která se budou chtít zeptat naše kolegyně a naši kolegové. Máte teď příležitost zhruba v 15 minutách nám představit chorvatské předsednictví a potom, jako vždy, bude následovat kolo koordinátorů a pak dostanou i ostatní kolegyně a kolegové možnosti klást otázky. Paní ministrině, máte slovo. Poštovani predsjedniče odbora za... Děkuji mnohokrát, vážený pane předsedo výboru pro zemědělství a venkovský rozvoj, pane Linci, vážení poslanci, dámy a pánové. Je pro mne mimořádným potěšením, že vám mohu představit priority eh, eh, chorvatského předsednictví Rady v oblasti zemědělství venkovského rozvoje a lesnictví. Chorvatsko přebírá eh, předsednictví v obtížných dobách, kdy tady máme celou řadu velice komplikovaných otevřených otázek. Je to pro nás výzva, ale zároveň je to pro nás mimořádná čest. Čest pro naši zemi, která je nejmladší zemí Evropské unie a už teď převzalo předsednictví ani ne po sedmi letech členství. Se sloganem Silná Evropa ve světě výzev a v souladu se strategickou agendou EU 2014 eh, až 2020 se budeme snažit eh, zmírnit nerovný vývoj otázky klimatu, otázky bezpečnosti. Máme čtyři klíčové priority našeho předsednictví a na prvním místě je další vývoj a růst v Evropské unii tím chápeme boj za lepší podmínky a perspektivy pro všechny evropské občany s integrativním trvalým růstem. Abychom mohli tento cíl dosáhnout, potřebujeme ctižádostivou, ctižádostivé rozpočtové vybavení prostředky, abychom mohli tyto otázky řešit. Společná zemědělská otázka je pro naše zemědělce a všechny obyvatele venkovských oblastí mimořádně zajímavá vlastně i pro všechny občany Evropské unie. A z tohoto důvodu eh, chceme vést otevřenou komunikaci legislativce, během našeho předsednictví i dnes na této diskusi, na této rozpravě, protože jedině tak můžeme společně vytvářet lepší politiku pro naše občany. Společná zemědělská politika je jedním z nejkomplexnějších eh, oborů a oblastí v EU během reformy Eh, společné zemědělské politiky se naše předsednictví bude řídit zásadami zjednodušení a udržitelnosti. Eh, jsou tady dobré důvody, proč během let právní rámec společné zemědělské politiky byl neustále znovu doplňován, ale proto, Máme dnes poměrně obtížnou, svízelnou politickou situaci při uskutečňování těchto politik. E, to ukazuje také výrok jednoho zemědělce, který jsem si vyslechla. Řekl mi, já bych se rád držel předpisu a dodržovali, ale tak často se mění, že jsem si jist, že stejně udělám nějakou chybu, i když vůbec nevím jakou. Tím je jasné, že každý pokus o zjednodušení je vítaný Chorvatsko bude pokračovat v práci předchozích předsednictví na základě předložených zadání pro budoucí SZP, zejména pro malé, zejména rodinné podniky ale také při provádění a uskutečňování jednotlivých strategických národních plánů chceme dosáhnout zjednodušení. My tady nechceme vytvářet nějaké sankce, pokuty pro eh, malé mm, nepatrné překročení předpisů ze strany zemědělců eh, protože mm, někdy i z malého přehlédnutí může eh, potom eh, trpět malá firma a někdy to závisí na vnějších, kont- vnějších faktorech, které ani nejsme schopni kontrolovat. Budeme pokračovat v trendu, že Eh, země, eh, že jednotliví zemědělci přebírají stále větší odpovědnost eh, a Chorvaté to podporují. Existují různé formy zemědělství v Evropské unii a proto se domníváme, že jednotlivé členské státy jsou sami nejlépe schopny vidět, stanovovat, jakým způsobem mohou přispět svou cestou k uskutečňování společných cílů a přitom mohou uspokojovat potřeby vlastního sektoru ve vlastní zemi. V tomto smyslu budeme pracovat na flexibilních řešeních pro vypracovávání národních plánů. Ještě bych ráda řekla něco k tématu trvalé udržitelnosti. To je téma, které je vlastně takovým vedoucím motivem diskusí v zemědělské politice. Udržitelnost se objevuje také mm, v plánech pro budoucí SZP a ve sděleních komise. Je jasné, že tady existuje k vzájemnému působení zemědělství a životního prostředí a že zemědělství musí přispět svou měrou na ochranu klimatu a četnosti druhu, rozmanitosti druhu. To zdůraznili ministři zemědělství Evropské unie, kteří se vyslovili Eh, za zvýšené ambice pro ochranu klimatu v příštím finančním rámci. Přesto zůstává ještě otevřeno, jakým způsobem těchto ambicí můžeme dosáhnout a jakým způsobem lze dosáhnout financování, uskutečňování těchto cílů. Budou tady opatření a také přísné normy, přísné regule, v, co se týče ochrany životního prostředí. V návrhu se také počítá s tím, že financování aktivit na ochranu klimatu bude mít své významné místo a také, že už nebude možné eh, dosáhnout těchto klimatických ambic, nebude-li existovat více prostředků pro SZP. Eh, chceme-li si stanovit vysoké cíle, tak musíme také uvažovat o tom, co SZP už dosáhla, jak Jakých pokroků bylo dosaženo? Musíme skutečně vysoce ocenit to, že zemědělci investovali hodně ehm, do vědění, do znalostí a tak také chránili svým způsobem přírodu a zdroje. Cíle SZP jsou již celá léta spojena nejen s výrobou potravin, ale stále více na ekologické aspekty a k tomu byla navržena konkrétní opatření a také předpisy pro výrobce. Já se budu zasazovat o to, aby zemědělství nebylo nahlíženo jako hlavní riziko pro ohrožení rozmanitosti druhů a, ochra- a životního prostředí. Eh, již celé řady generací pracovali na svých políčkách a snažili se o to chránit tento prostor, aby i jejich eh, následující generace tam mohly žít. To znamená, že se instinktivně snažili o udržitelnost dávno předtím, než tento termín se dostal do politického slovníku. Mm, kromě balíčku reforma SZP dojde také k vypracování nařízení o přechodném řešení pro rok 2021. Politické diskuse k tomu budou zahájeny příští týden na zasedání Rady Agri a pak za dva, tři měsíce snad dosáhneme dohody ministrů. My zveme Evropský parlament k tomu, aby se zasadil o to, aby třístranná jednání mohla být uzavřena co nejdříve, abychom také mohli poskytovat platby našim zemědělcům v roce 2020, aby tady nedošlo prostě k žádnému přerušení eh, stanoviska předsednictví jdou v tom směru, že toto by skutečně mělo být mimo jakékoliv politické spory. Mělo, by, diskuse by se měly držet skutečně odborného rámce. Eh, chceme mm, použít nové prostředky, ale přitom vlastně se zasova o stará pravidla, aby nedocházelo k žádnému přerušení toku prostředků do venkova. Eh, jednou z priorit chorvatského předsednictví je také politická diskuse v souvislosti s Evropským Green Dealem a s budoucí budoucí strategií pitanja for, from fork to odgovore od vidličky na talíř. A e, chorvatské předsednictví v příštích šesti měsících bude aktivně pracovat i v této oblasti. Jedním z témat je také, teda eh, záleží to zejména na orgánu, kterým je Rada pro rybolov a zemědělství, kteří o tom budou rozhodovat. Občané Evropské unie eh, vždy stále silněji dbají na ochranu zdravého životního prostředí s biorozmanitostí, s rozmanitostí druhů a v tomto smyslu já podporuji iniciativu Evropské komise, kde se jedná o naprosto nový přístup, který ctižádostivě chce vytvořit obrat směrem k inovativnímu systému výživy v Evropské unii. V tomto balíčku je také obsažena strategie Form to Fork, eh, kde z farmy na talíř, eh, kde chceme udržet také veškeré hodnoty tohoto řetězce. Eh, chorvatské předsednictví se bude také zasazovat o to, že se, aby se snižovalo používání pesticidů, to je významné pro lidi, rostliny i zvířata. Budeme se zasazovat o to, eh, aby se zkoumaly alternativní prostředky a ne chemické škodlivé látky, ale nesmí to narušit konkurenceschopnost zemědělství. Důležité je také blaho zvířat, to je pro naše předsednictví velice významné a proto Vítáme, že na platformě pro pohodu zvířat se dále pracuje. Chorvatsko se účastnilo těchto prací od samého počátku a budeme i nadále podporovat tuto konzultativní práci, kde se jedná zejména o pohodu zvířat při přepravě a o zabránění nelegálního obchodování s domácími zvířaty. V rámci Green Dealu se také soustředíme na hm, významnou roli lesnictví. Členské státy se zavázaly o to konat společně na ochranu lesů a na obnovu lesů na úrovni EU. Musíme vytvořit novou strategii pro lesy po 2020 a očekáváme k tomu v tomto roce ještě návrh. V Green Dealu zelené dohodě tedy eh, je také vysloven význam lesnictví pro zachování rozmanitosti druhů. Samozřejmě existují různé podmínky v členských státech. některé mají velké plochy zalesněny a my se domníváme, že Evropská unie se musí zasazovat o, o řádně prováděné lesnictví v celém světě, e, protože Evropská unie také spotřebovává zboží ze všech částí světa a zároveň disponujeme bohatou zkušeností s udržovatelným lesnictvím. A proto chceme podnítit i další státy, aby chránili lesy v nebezpečných či ohrožených oblastech. V Chorvatsku už máme 250 letou zkušenost eh, s udržitelným pěstováním lesu a mm, přitom je zachována mm, veškerá funkce lesa pro blaho eh, všech občanů. Tady můžeme také rychle reagovat na důsledky změn klimatu a můžeme se rychleji přizpůsobovat novým podmínkám. Když hovoříme o zemědělství, tak často hovoříme jenom o výzvám, které samozřejmě, kterým se samozřejmě musíme věnovat, ale je tady celá řada pozitivních příkladů které nám dávají možnost, abychom toto odvětví dále rozvíjeli. Máme nové technologie, to, to znamená lepší využití zdrojů a lepší příspěvek k udržitelné produkci potravin. Kromě toho eh, je zlepšen přístup spotřebitelů k informacím, eh, k informační výměně a nové technologie mohou zemědělství zatraktivnit pro mladé generace, což je nesmírně důležité protože řada mladých lidí eh, ze zemědělských oblastí odchází. To je problémem v mnoha zemích EU. Chorvatské předsednictví proto zahájí, či bude pokračovat v příslušných iniciativách a bude se hledat řešení. Tady se budeme soustředit zejména na další vývoj biozemědělství eh, a lesnictví můžeme tímto způsobem vytvářet nové možnosti obchodní, nová pracovní místa a produkci inovativních potravin, které přinašejí větší přidanou hodnotu. A ještě bych ráda zdůraznila jednu věc. Nesmírně důležitá je role malých rodinných podniků. Ty jsou v mnoha zemích páteří zemědělství. A v mnoha zemích tyto malé rodinné farmy jsou také nejrozšířenější formou zemědělských podniků. Proto musíme společně zabezpečit, aby existoval takový právní rámec, který těmto rodinným firmám umožní další pokrok. A e, se silnou vyjednávací pozicí se pro ně, za ně musíme zasazovat a tak bude moci lépe chránit a znovu oživit naše, náš venkov. Chorvatské předsednictví a Evropský parlament má před sebou šest intenzivních měsíců. Musíme zabezpečit eh, dobrý, jistý právní rámec pro zemědělskou politiku. Evropské unie a doufám, že spolu budeme úspěšně spolupracovat. Už teď vám děkuji za předem za všechny otázky. Vielen herzlichen Dank. Děkuji mnohokrát, paní ministrině, za představení pro chorvatského programu pro předsednictví na radě. Myslím si, že toho máte relativně hodně naplánováno na příští měsíce. Máme tady již otázky, začneme koordinátory. Nejdříve pan Dorfman na dvě minuty. Děkuji, srdečně vás zde vítám, paní ministrině, děkuji, že jste se dostavila mezi nás a máte s námi tuto zajímavou výměnu názorů. Já v podstatě už nemám co přidat k tomu, co jste řekla, neboť s většinou velice souhlasím, zejména s tím, co jste řekla o společné zemědělské politice. Ano, je důležité, abychom se na ní opětovně silněji zaměřili. Zaměřili se na to, aby ty platby dostávali ti, kteří budou utvářet budoucnost našeho venkovského prosporu. A to jsou zejména ty rodinné podniky, malé i větší, ale jsou to ty podniky, kde lidé pracují přímo na místě a kteří utvářejí charakter naší krajiny, našeho venkova, našeho životního prostředí. A já vás prosím, abyste se o to na radě zasazovalo, neboť v minulosti tam vždy byly krásná slova, ale když pak šlo o to rozhodnout o tom, kdo skutečně ty peníze dostane, tak se často ty věci rychle měnily. To také velmi úzce souvisí s trvalou udržitelností. Myslím si totiž, že velká většina podniků, jak jste to dnes uvedla, dnes mm, myslí a uvažuje velice udržitelně. Eh, přeci eh, nejde zemědělcům o to, aby si zničili svou vlastní půdu a tak si podkopali svou udržitelnost, neboť oni vlastně jsou z definice své činnosti samé udržitelní, chtějí předat svou půdu a krajinu dalším generacím a to platí v první řadě pro rodinné podniky. Žijeme v době, kdy je zemědělství samo o sobě kritizováno, ale musíme také uznat a podívat se na to, co se dnes děje a prostě uznat, že v mnoha podnicích se eh, hospodaří již nyní udržitelně. Co se týče toho přechodného nařízení, té úpravy, dávám vám naprosto zapravdu, je třeba to nejrych, co možná nejrychleji dokončit, jakožto technické nařízení, aby to platilo pro příští rok. Dále ta strategie z farmy na talíř. Tou se budeme během příštích měsíců velice zabývat i vy na radě. A já bych si přál přesně to, co jste řekla, aby Rada Agri eh, pro rybolov eh, se na to zaměřila, aby to pro ní byl centrální prvek. Já tady vidím i v parlamentu, že se tady, jsou tady takové elegantní snahy výmout CZP z portfolia našeho výboru Agri a posunout to směrem do životního prostředí či zdraví, což by ovšem znamenalo, že z našich eh, zemědělců se stanou pouze diváci, kteří budou přihlížet a to nesmíme dopustit a prosím zasaďte se o to také na radě. Takže já vám pouze mohu přát vše nejlepší do vaší práce během příštích měsíců. Děkuji kolegovi Dorfmanovi a slovo má kolega de Castro. Děkuji, pane předsedo. Já vás zde srdečně vítám, paní ministrině, a srdečně vás také vítám v rámci předsednictví. Demokratické, eh, chorvatské předsednictví na radě je důležité pro zemědělství. Během příštího půl roku musíme stanovit postoj parlamentu a samozřejmě čekáme také na postoj rady k obě- ke všema třem legislativním aktům, které se týkají reformy SZP. Musíme vytvořit lepší podmínky, tak abychom mohli zahájit trialogy, které dospějí a budou muset dospět k eh, výsledku. Hovořila jste o zeleném dílu zelené dohodě. My máme velkou radost, že komise na sebe vzala takovýto úkol. V zemědělství by v tomto mohl sehrát zcela zásadní roli pro Evropský zelený díl. Ale abychom mohli sehrát naše roli správně, potřebujeme zemědělskou politiku, která bude skutečně zakotvena v Evropě nesmí existovat žádné riziko či nebezpečí toho, že zemědělská politika bude opět převedena na národní úroveň. Společná zemědělská politika na evropské úrovni má své výhody i nevýhody, ale za poslední desetiletí jsme v evropském zemědělství udělali velké pokroky a nepřejeme si, aby se z této politiky staly opět politiky národní. Nepřejeme si renacionalizaci a víme, že některé členské státy by to chtěly ale to by bylo to by byl konec společné zemědělské politiky. Třeba, abychom si tedy shodli na nějaké společné perspektivě. A abychom to mohli učinit, máme tady velké inovace v rámci reformního návrhu EcoSchemes, to je ten balíček zelených opatření. A o tom musí být rozhodnuto v Bruselu. A pak eh, ho samozřejmě mohou členské státy flexibilním způsobem aplikovat. Myslím si, že se budeme mít s chorvatským předsednictvím velice zajímavá jednání a samozřejmě role parlamentu bude důležitá. Potřebujeme dost času na to, aby ta jednání mohla být vedena správným způsobem, ale zároveň nechceme vystavit naše zemědělce nebezpečí. Musíme jim říci, že společná zemědělská politika pokračuje, že žádné zabezpečí není. Proto máme to přechodné nařízení. Stejně jako kolega Dorfman Souhlasím s tím, že je třeba rychle přijmout to technické nařízení, ale veškerá nařízení, kde máme spolurozhodování, zde se musí nejdříve shodnout Rada s parlamentem na to. zda si přijeme e, přijmout možná nějaké menší změny na tom, pokud by to bylo nutné. Paní ministrině, já vám přeji vše nejlepší do vaší práce během příštího půl roku a jistě se brzy znovu uvidíme. Předseda, děkuji. Já připomínám, že bychom měli dodržovat řečnickou dobu. Jinak se nám to poněkud organizačně začne posouvat a hroutit. Ještě připomínám, mm, z důvodu toho, že jedna tlumočnice onemocněla, můžete hovořit švédsky, ale tlumočení do švédštiny k dispozici nebude. To je pro vás informace, já jsem to na začátku schůz ještě nevěděl. Kolegyně, další děkuji. Paní ministrině, děkuji vám mnohokrát za to, že jste dnes zavítala mezi nás a že s námi diskutujete z titulu předsednictví Chorvatska na radě. Blahopřeji vám. Chorvatsko se vynikajícím způsobem prezentovalo při zahájení Mezinárodního zeleného týdne v Berlíně. Máte veškeré sympatie Německa. V rámci posledního mandátu, a kdy jsme mohli navštívit Chorvatsko, viděli jsme, jak je strukturována vaše země. Pro mě jsou obzvláště důležité dvě věci. Za prvé, máte pocit, že jsme skutečně schopni zapracovat, či musíme zapracovat cíle zeleného dílu do aktuální SZP. Já mám totiž velkou obavu, že pokud budeme skutečně čekat s reformou SZB na to, až vejde ve známost eh, ten zelený díl a ty cíle, že se příliš eh, jak si dostaneme do časového skluzu. A ptám se, hodla radla si zadat hodnocení nákladového dopadu, jaký dopad to bude mít na zemědělce. Pokud budeme muset skutečně plnit veškeré ty cíle, které od nás očekává společnost, blahotří, blaho zvířat, biodiverzita, udržitelnost, rozmanitost druhů a tak dále a tak dále, tak to bude znamenat, že mm, na zemědělce budou navaleny enormní náklady a kdo ví, jak současný systém funguje, tak ví, že obchod s potravinami není ochoten dávat zemědělcům více peněz za jejich produkty. V tomto případě tedy to musíme nějak zemědělcům vyrovnat, neboť v opačném případě ty rodinné podniky skončí. Zemědělci musí mít nějaký zdroj příjmu k životu. A když sleduji ty debaty o víceletém finančním rámci, tak eh, tam vidím, že není plánováno více peněz pro zemědělce a já si kvůli tomu dělám velké obavy pro naše zemědělské rodinné podniky. Proto je třeba, abychom co možná nejdříve měli spolehlivost v rámci SZP a samozřejmě také ta přechodná pravidla, tak abychom našim zemědělcům a farmářům mohli předložit tu udržitelnost, kterou všichni očekávají. Předseda děkuji, kolega Hoisling. Paní ministrině, i z naší strany vás zde srdečně vítám. Dnes procházíme zajímavou dobou a vy Eh, budete připravovat něco, co doufajíme, bude schváleno pak koncem roku. vzor všemu máme nyní situaci, kdy se vyjednává o reformě SZP. Vlastně zahájil to již minulý komisař a já to řeknu opatrně, bylo to značně ambiciozní. 70% eh, peněz na hektar má být vypláceno ne za výkon, ale na hektar. To vůbec už jaksi není v souladu s naší dobou. Hovoříme o zeleném dílu, hovoříme o strategii z formy na talíř a kolega o tom právě hovořil. To celé i nyní souběžně, paralelně to probíhá a já nevím, jak máme plnit ambiciozní cíle komise, které předložila a jaké máme zapracovat do ambiciozní SZP. Tak, jak je to nyní nastaveno, nemůžeme pokračovat dál. Promrháváme obrovské množství peněz, vy jste to řekla. Chcete podporovat zejména rodinné podniky, malé rodinné podniky, ale to jsou přesně ti, kteří získávají nejméně peněz z naší společné zemědělské politiky. Oni nejvíce trpí ekonomickými tlaky a postupně mizí z Evropské unie. Současně máme v Evropě problém s landcrappingem, že si velké koncerny přivlastňují půdu a mají vlastně největší profit z SZP a těch podpor. Takže tady skutečně musíme nutně něco změnit. My to říkáme zcela jasně, my chceme dát peníze zemědělcům, ale musí za to být nějaký výkon, tedy veřejné peníze za nějakou činnost, která bude prospěšná veřejnosti. Minulý týden na plénu ve Štrasburku jsme měli velice zajímavou rozpravu o biodiverzitě. Vy jste to také zmiňovala. Jména téma biodiverzita je vedle klimatických změn, myslím, tím nejzásadnějším tématem, které musíme vyřešit během příštím let a samozřejmě zemědělství tomu musí přispět asi tím nej větším dílem. Vy jste hovořila o pesticidech, tady musíme mít velice ambiciozní, ale byl bych býval rád, se také něco řekla o ekologickém zemědělství, neboť to je, myslím, obrovská příležitost zejména pro malé zemědělské podniky i pro vaši zemi, jak se rozvíjet dále. A poslední věc, Vůbec jsme nehovořili o penězích, ale měli bychom hovořit o penězích. Nemůžeme akceptovat to, aby druhý pilíř v rámci této reformy SZP byl tím, kdo nejvíce ztratí, kdo ztratí nejvíce peněz. Děkuji, kolega David. Strině, eh, vy jste říkala, že vám záleží na tom, aby na zemědělství nebylo nahlíženo jako na škůdce. Nicméně eh, skutečností je, že na zemědělství takto nahlíženo je, že eh, zejména v médiích neustále slyšíme a jak jsem slyšel od kolegů, je to i v jiných zemích eh, stížnosti na to, že zemědělství neustále a nejvíce poškozuje eh, životní prostředí. Eh, čili co uděláte pro to, aby ten pohled byl vyváženější a aby lidé pochopili, že zemědělství má nějakou svoji vlastní úlohu a že je potřeba také se zabývat produkcí potravin a nejenom tedy těmi hledisky životního prostředí. Eh, jsou země, kde je eh, jiná struktura zemědělských podniků, než že by tam převládaly eh, malé rodinné farmy. V České republice je průměrný podnik o výměře 134 hektarů, čili znamená to, že je to nevyhovující struktura, že by se měla nějakým způsobem změnit. Tyto zemědělské podniky se naprosto zásadním eh, způsobem podílejí eh, na, na celkové produkci. Eh, pak jsem se chtěl zeptat, jak se díváte na dovoz zemědělských produktů z třetích zemí mimo evropských, mimo evropských, jako je Mercosur, Spojené státy, Čína a tak dále, Větnam, kde samozřejmě nelze přes veškeré, veškeré sliby eh, dodržet eh, kontrolu eh, dodržování norem, tak jak se to požaduje u nás. Hezké věty samozřejmě každého potěší, ale rádi bychom viděli konkrétní projekty, které by ukázaly, jak se vyrovnávat s těmito problémy. Vielen Dank. Děkuji kolega Kučmiuk. Děkuji, pane předsedo. Také jsem chtěl eh, k tomu přičinit pár eh, poznámek a chci nejprve poděkovat paní ministrini, že předložila priority chorvatského předsednictví a zvlášť bych jí chtěl poděkovat eh, za to, že zmínila význam podpory malých a středních zemědělských eh, eh, farem menších zemědělců i u nás převažují. A eh, jsem rád, že je toto prioritou chorvatského předsednictví. My to vítáme. Hovořila jste také o přechodných opatřeních a v této souvislosti bych vám chtěl položit tři dotazy ohledně těch opatření. Komise navrhuje, aby tato opatření pro přechodné období eh, by eh, měla platit eh, do roku 2021. Nemyslíte si, že vzhledem ke komplexnosti společné zemědělské politiky by bylo dobré, kdyby to období bylo delší, dvouleté, až do roku 2022? A za druhé, bych chtěl vědět, zdali jste e, pro pružnost mezi transferem prostředků mezi prvním a druhým pilířem. Tato možnost dnes existuje do výše 25%. Domníváte se, že v rámci pře- e, období, e, opatření pro přechodné období by toto mělo platit dál a možná být rozšířeno? A za třetí, E, tato přechodná opatření by možná podle našeho názoru měla jít ruku v ruce s nějakými opatřeními na národní úrovni. O tom se zatím neuvažuje a e, proto si myslím, že bylo dobré o tom hovořit, hovořit o této národní podpoře i pro ta období roku 2021-2022. Zum Abschluss Kollege Flanagan. Na závěr kolega Flanagan. Um, thank you very much. Děkuji a děkuji vám, paní ministrně, za vaši prezentaci. Já jsem z Irské republiky a velmi hluboce ponořen do revize společné zemědělské politiky a rovněž v tuto chvíli hodně cestuji napříč zemí a hledám příznivé eh, eh, posluchače, hledám hlasy, hledám Eh, podporovatele. Řada farmářů je hodně nervózních. Proč? Eh, protože se obávají, že budou muset projít masivními změnami a eh, přispívat ke zmírňování dopadů klimatických změn a přitom za to nedostanou žádné prostředky navíc. Jedna věc je jistá. Jedna věc je teda stoprocentně jistá. My teď musíme okamžitě něco udělat pro zmírnění dopadů klimatických změn, protože e, ti samí věci, kteří hovoří o zemské tíži a věříme jim, tak ti to samí lidé nám teď říkají, že dítě pětileté dnes, e, pokud nic neuděláme, e, tak až jí bude 48, bude patrně Eh, umírat hlady. 48 je mě teď. My se musíme připravit na to, že tady budou 100 miliardy lidí, kteří nebudou mít kde žít, kteří budou eh, zoufale hledat eh, místo k životu a my budeme čelit této hrozivé budoucnosti, pokud teď nic neuděláme. Takže já si opravdu dělám starosti, zdali ty farmáři by neměli být placeni za to, že dělají určité změny. My musíme těm lidem zaplatit za to, že dělají ty změny. E, mají ty nejlepší možnosti, ty nejlepší, tu nejlepší příležitost, aby tak učinili. Pokud se to bude dělat e, správným způsobem, myslíte si, že oni ty peníze dostanou, anebo si myslíte, že bude pro Evropu lepší jít dále e, tím Eh, močálem černým kolem bílých skal a pomalu ten koláč drobit eh, na nejrůznější nesmysly a nedělat něco pro klimatické změny eh, pro zemi jako Irsko, která je zemí neutrální, by měl smysl spíš dávat peníze do těch změn a jejich podpory. Ano, děkuji. Teď jsme tedy uzavřeli kolo koordinátoru a teď dám slovo paní ministrině, aby zhruba během pěti minut minut zodpověděla otázky, které zde zazněly. poštovani predsjedniče cijenjeni zastupnici koordinatori političkih grupa zastupljenih Paní, vážení poslanci, koordinátoři, vážení zástupci politických skupin v Evropském parlamentu, nejdříve vás mnohokrát děkuji za veškeré vaše otázky a také Předseda, máme problém s německým tlumočením, neboť na německém kanálu je francouzské tlumočení. Yeah. Okay. You can continue. Ano, můžeme pokračovat, snad je to již v pořádku. Takhle želela bych se svým, svým zástupnicima zachválit. Děkuji. Chtěla bych nejprve poděkovat všem poslankyním a poslancům za podporu, eh, kterou chorvatskému předsednictví vyjádřili. A rovněž jim chci poděkovat za všechny jejich dotazy. Musím říct, že sdílím řadu vašich pochybností. Eh, ohledně reformy společné zemědělské politiky, dovolte, abych velmi upřímně řekla, že Chorvatsko připraví půdu eh, pro vyjednávací eh, pozici v oblasti SZP a bude pokračovat v práci předchozích předsednictví. Nicméně velmi dobře víme, že reforma této politiky hodně závisí na reformě společného víceletého finančního rámce. A tady musím říct, že učiníme eh, hodně proto, aby eh, jsme společně dospěli k této chodě ohledně finančního rámce. Rovněž si myslím, že by bylo dobré, eh, kdyby již 27. ledna během eh, zasedání Rady pro zemědělství byla přijata pozice. My budeme každopádně eh, pracovat na přechodném nařízení, které musí být eh, schváleno pro rok 2020. A musím říct, že Chorvatsko učiní všechno pro to, aby toto bylo možné. Především, protože si přejeme, aby tady nedošlo k pozastavení e, pladeb zemědělcům v roce 2021. Hovořila jsem také o délce přechodného období. E, prozatím e, tedy předvídáno, že bude práce dokončena v průběhu roce, roku 2021 a jsem přesvědčena, že bude nalezen v případě, že by bylo potřeba to přechodné období e, prodloužit e, nějaký funkční mechanismus, ale jistě chápu, že, je, e, že by bylo dobré, aby balíček reform byl schválen co nejdřív a aby se zlepšilo financování a pravidla Rovněž podporujeme velkou míru ambicí v oblasti životního prostředí a ekologie a bude tam zapotřebí asi e, dát k dispozici určité čerstvé peníze. My jsme tady proto, abychom se starali o zemědělství a rybolov a je zapotřebí samozřejmě zajistit e, generační výměnu a e, celkově přežití zemědělských e, farem. Uděláme maximum pro to, aby e, Evropa dosáhla klimatické neutrality do roku 2050 a nemůžeme nechat stranou rozpočet pro zemědělský sektor protože hovoříme o zelené dohodě, eh, tak od sdělení, eh, které eh, zveřejnila 11. prosince Evropská komise, tak vzhledem k cíli klimatické neutrality v roce 2050 Eh, dovolte, abych tady hovořila pouze a jedině o aspektech, které se týkají zemědělství v rámci této dobré iniciativy. Nejprve strategie z farmy na stůl. Eh, Komise udělá všechno proto a Rada udělá všechno proto, aby se naše vztahy eh, definovaly přesně, aby se dobře definovaly vztahy eh, mezi společnou zemědělskou politikou na jedné straně a strategií s farmy na stůl na straně druhé. Každopádně si myslíme, že tady musí být jasně stanoveny směry, jasně stanoveny činnosti, eh, které budou definovat eh, ty kroky, které je třeba učinit abychom zajistili dobré zdraví rostlin, dobrou pohodu zvířat a zároveň eh, bychom měli být schopni odpovědět, reagovat na problémy, které třeba představuje plítvání s potravinami prozatím jsme všichni e, nedosáhli těch výsledků, které jsme si v této oblasti stanovili. A budou tady také národní plány pro zemědělství a bude zapotřebí, abychom e, do nich začlenili i projekty pro životní prostředí a e, ochranu klimatu. V tuto chvíli všichni studujeme návrhy nové zemědělské politiky. Tato nová zeměděl, společná zemědělská politika musí být velice významná, musí být také příslušně financována, ale zároveň je zapotřebí, aby byla flexibilní. Ještě stručně k mladým zemědělcům a k výměně generací, ke generační výměně. To je také další zásadní téma. Až do posud eh, existovalo určité financování a my podporujeme myšlenku speciální položky pro mladé zemědělce, ale nepodporujeme nepodporujeme změny ohledně druhého pilíře, protože tento druhý pilíř byl pro nás velmi významný až do posud. Děkuji mnohokrát. Teď přejdeme k dalšímu kolu otázek. Prosím vás, omezte se na minutu, kolega Andrew. Ano, děkuji, pane předsedo, děkuji vám, paní ministrině, za vaši přítomnost, za vaše slova ambiciozní představu o semestru, který máme před sebou. A e, děkujeme také za to, že jste položila důraz na nařízení o přechodném období. To je nepochybně důležité. Vidíme už z dotazů, které tady padly, že to jsou věci, které nám dělají hlavu. To přechod, ten přechod, který máme před sebou, bude zcela zásadní záležitost, protože jsme v konfiguraci, kterou jste zmínila, je tady společná zemědělská zemědělská politika, eh, je tady eh, ten víceletý finanční rámec a tak dále. Všechno to spolu souvisí je třeba, a zemědělci to po nás žádají, abychom byli zásadním aktérem a je třeba, aby tady eh, byly dány k dispozici příspěvky navíc. Je nutné to takto říct. Vy jste hovořila o přechodném období jednoho roku, pokud eh, by bylo nutné eh, prodloužení. To mi připadá zajímavé, ale zda, souhlasíte s tím, že přechodné období je problém tedy stávající politiky, ale nových eh, prostředků. Eh, další je kolega Afran. Děkuji eh, za vaší prezentaci, paní ministrině, a hodně úspěchů ve vašem šestiměsíčním předsednictví. Co se týče zemědělství, tak je situace eh, komplikovaná. Potřebujeme peníze, potřebujeme určité nové podmínky. Zemědělci musí živit víc a víc lidí zdravějšími a zdravějšími potravinami. A samozřejmě eh, je tady ještě jeden problém. Mladí eh, by se měli více snažit proniknout do zemědělství, vzít si to jako svou novou profesi. Takže generační výměna, Možná, že by bylo užitečné, kdybyste se s náma podělila o vaší zkušenost z Chorvatska. Máte takové programy pro mladé, eh, máte eh, dost mladých, kteří jdou pracovat do zemědělství. Máte nějakou vizi pro celou Evropu? Merci, monsieur le président. Merci, madame. Děkuji, pane předsedo, paní ministrině, děkuji za tuto výměnu eh, názorů, za přednesení vašich priorit. My je sdílíme po měsících diskuzí v radě ohledně Eh, rozpočtového jednání je teď tedy na vás eh, zajistit co největší možný eh, pokrok ohledně tohoto eh, nového finančního rámce. Finské předsednictví šlo cestou zvýšení rozpočtu ze společné zemědělské politiky oproti komu- eh, návrhu komise, ale není tam zároveň kompenzace toho eh, navrženého snížení. E, takže e, druhý pilíř na úkor prvního. Má otázka je jednoduchá. Zelená dohoda nás přivede k novým e, úkolům pro naše zemědělce. Chceme zároveň, aby zemědělství čelilo novým ambicím. Jaké ambice máte vy konkrétněji ohledně společné zemědělské politiky? Děkuji vám. Kolega Bogovič. Hvala lepa, spoštovana ministrica. Děkuji vám, vážená paní ministrině. Eh, srdečný dík za vaši prezentaci. Já bych rád položil dvě otázky, a sice jednu týkající se kepingu. Eh, vy jste hovořila o podpoře rodinných farem a já si myslím, že důležitým nástrojem v tomto rámci je skutečnost, že u velkých podniků větších než tisíc hektarů se něco děje, eh, protože jinak bude nesmí, eh, stále obtížnější odůvodnit, eh, za co se vůbec vydávají agrární peníze, když tyto peníze dostávají oligarchové. A vaše, vaš postoj by mě tedy zajímal k tomu, jakým způsobem kompenzovat, že celá řada prostředků do venkovského rozvoje, což je velice důležitý program pro osidlování venkovského prostoru, vaše země, naše země, mm, čelí těmto problémům. Venkovský prostor se stále více vyprazňuje. Existují možnosti eh, vytvářet programy pro tuto oblast a nebo lze očekávat, že z regionálního fondu se naleznou peníze právě pro opatření pro rozvoj venkovského prostoru pro vysoce kvalifikovaná pracovní místa a také proto, aby starší obyvatele tam mohli dobře žít. Děkuji, eh, pane předsedo, děkuji. Paní ministrině odpovědná za zemědělství a rybolov. Mm, já bych eh, ráda zdůraznila význam finančního rámce, kde nesmí dojít ke škrtům. Zemědělská politika musí mít dostatek peněz a to znamená nevysílet mylné zprávy agrárnímu sektoru a říkat jim, eh, že musím mít více ekologických závazků, ale není možné říct si, máte více ekologických závazků, ale dáme vám méně peněz. No to je velice špatná cesta. Špatná cesta. Je velice obtížné vyjednávat paralelně o reformě SZP a náš návrh s Green Dealem, který se tedy potvrzuje se vš- ve všech těchto velkých politikách. A proto já si tedy upřímně myslím, že Eh, ty přechodné regule, dojdeli k tomu, na jeden rok je prostě nedostačující. Eh, transcendentní, eh, prostě zemědělská politika jde napříč křížem krážem a je třeba dělat více. Minimálně to přechodné období na dvě roky a potřebujeme tedy takové nařízení také na ty dva roky. Děkuji vám. Děkuji koní paní kolegyně Katajnen, která je zpravodajkou pro, ty, pro to přechodné období. Děkuji. Já bych ráda popřála chorvatskému předsednictví hodně úspěchu. Je nesmírně důležité, že chorvatské předsednictví eh, se tak silně chce zasazovat o další vývoj reformy. Co se týče přechodného období a programovacího období, je třeba dospět co možná k nejrychlejším rozhodnutím, protože zemědělci potřebují kontinuitu. Například v tom přechodném období eh, to dostaneme snad za 49 týdnů, ale je jasné, že zemědělci potřebují pravidla založená na stávajících regulích a e, zemědělství musí být e, výhodné ve všech částech Evropy. A chci se vás zeptat, jakým způsobem e, chcete se zasazovat o to, aby se se členskými státy zasazovalo rovnoprávně, stejně, mm, protože pokrytí, je se, pokrytí subvencemi se velice liší v celé Evropě. Děkuji, kolegyně Amaro. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážená paní ministrině. Já musím říct, že se mi velice líbil váš projev. S velkým potěšením jsem ho naslouchal. Máte velké ambice a jste velmi rozhodnutí, že budete bránit zemědělce. Já tedy doufám, že během příštího půl roku tuto sílu nestratíte. Já bych zejména chtěl nad to, že velice souhlasím s mnohým, co zde bylo řečeno. E, bylo tady veštěno mnoho poselství, které jsou zásadní pro zemědělce, ale chtěl bych upozornit na jeden problém. My všichni zde bráníme evropské zemědělce, ale pak ne parlament, ale rada. Rada se pak neschodne na otázkách financování s komisí, takže všichni říkáme, ano, chceme vám pomoci, chceme podpořit zemědělce, ale peníze jim pak nedáme. A zejména nyní v tom přechodném období. Tam se, paní ministrině, jste proto, abychom i nadále platili v rámci aktuálního modelu? Dříve, než tedy e, uděláme tu reformu SZP? Děkuji, kolega Ropé. Děkuji mnohokrát, pane předsedo paní ministrině. Přeji vám vše nejlepší do vaší práce, pro vaši práci během předsednictví. Mne zajímá váš pohled na externí konvergenci. Víte, že rozdíly v přímých platbách uvnitř Evropské unie jsou obrovské, někdy až dvojnásobné. Ale v Evropské unii máme jednotný vnitřní trh, máme eh, konkurenci mezi sebou, ta probíhá. A proto se vás ptám, co chcete učinit v tomto ohledu. Například v případě baltských států jsou ty eh, subvence asi nejmenší, je to pouze 70 evropského průměru. Zemědělství u nás je sektor, který neustále se zmenšuje i když podmínky jsou relativně dobré pro zemědělskou činnost, ale problémy na venkově jsou obrovské. Děkuji kolegyně Barkas, kolegyně Pierre Barkas. Madame la ministre, je suis moi-même agricultrice. Paní ministrině, já jsem vlastně také farmářka v Guadeloupe a e, produkuju cukrovou třtinu ovoce a zeleninu. Díky, že jste přišla. Mám několik otázek. Eh, máte v úmyslu snížit administrativní zátěž pro malé farmáře? Eh, máte pocit, že tváří v tvář ultraliberálnímu modelu, které, eh, který nám nutí industriální zemědělství, by se měly podporovat rodinné farmy? Pro mě je zcela zásadní, aby zemědělství bylo ponecháno a podpořeno právě proto, eh, že někteří eh, jsme eh, protipólem této industriální podoby zemědělství. Jak chcete tyto věci podpořit do budoucna prostřednictvím SPZ? Děkuji paní kolegyně Házeka. Děkuji vám, wel. minister. Děkuji mnohokrát. Paní ministrině, vítejte v zemědělském výboru. Před dvěma lety jsem byla v malém přístavu v Chorvatsku a tam jsem viděla něco, na co nikdy nezapomenu. Nějaký mladý bík, který byl přivázan za jednu nohu a byl vláčen do lodě a prostřednictvím elektrošoků ho prostě chtěli dostat na tu loď. Neměl být v životě přepravován takovýmto způsobem. Na tomto přístavu, v tomto přístavu se děje spousta strašných věcí. Doufám, že už se tam zvířata nepřepravují. Přece není možné vystavovat zvířata takovému to stresu, když jsou někde zavírána nebo i mláďátka, která jsou odebírána od matek nebo se kterými se špatně zachází při přepravě. Já doufám, že budete se mnou souhlasit v tom, že zvířata hrají nesmírně důležitou roli v evropských politikách. Je to velice jednoduchá otázka eh, u vašich priorit, sice co chcete dělat pro zvířata. Další. Buongiorno, buongiorno, Kolegyně Bisoto, děkuji, děkuji vám, paní ministrině, přeji vám dobré dopoledne a přeji vám mnoho štěstí do příštích šesti měsíců, které budou zásadní pro zemědělství. Pokud chceme chránit životní prostředí, musíme investovat do zemědělství. Musíme do zemědělství investovat peníze a ne mu peníze seškrtat. Pokud chceme chránit zemědělce, chráníme také 500 milionů občanů, kteří by chtěli jíst zdravé potraviny. Mám tím na mysli všechny občany našich zemí. Během posledních eh, týdnů jsem se setkala s mnoha zemědělci v regionu Benátky a Emilia Romana. Ráda bych eh, tady nadnesla pět problémů, které mě byly asi nejčastěji přednášeny. Azijští škůdci, kteří ničí mnoho kulturních plodin. Existovala účinná látka, která dokázala si poradit s tímto škůdcem, ale ta již nefunguje. Ceny ovoce. Velko obchod tyto ceny stanovuje. Ale za tyto ceny nejsou zemědělci schopni to ovoce produkovat. Pak je tady problém s byrokracií a také je zde problém s vlky, kteří žerou dobytek. Co hodláte proti tomu učinit? Předseda, děkuji, kolega Jirgi. Pane předsedající, paní minister, stvrdila Pani, že państwa członkowskie najlepiej określą cele, které Pane předsedo, paní ministrině, vy říkáte, eh, že je třeba eh, hájit cíle, které musí být implementována do politiky pro venkovský rozvoj, ale máme tady článek 38 Lisabonské smlouvy, eh, kde se citují příslušná témata. Jedná se také o nediskriminaci a o férovou hospodářskou soutěž. A já se chci zeptat, dívala jste se na Lisabonskou smlouvu také v kontextu těch článků, které souvisí s pravidly pro konkurenci, protože ten balíček řešení, který byl představen v souvislosti s Brexitem, vypadá podle mě tak, že ty členské státy, které mají přes 80 eh, příjmů Evropské unie dostanou jenom 3%. A to vůbec není v souladu s Lisabonskou smlouvou. Děkuji. Další kolega. Za prvé bych ráda poblahopřála paní ministrině všechno nejlepší eh, pro její práci, zejména v těchto obtížných zemědělských souvislostech. Já mám dvě otázky, které jsou začleněny v programu vašeho předsednictví. Ten první, to jsou ty small breeding techniques. Komise se zavázala předložit dokument s legislativními návrhy a mě by zajímalo dovědět se, jak chce chorvatské předsednictví postupovat v této důležité otázce. Druhá otázka se týká Smart Village ve venkovském prostředí. Má předsednictvo zájem na této iniciativě? Rada bych okomentovala, že první zasedání mezi skupiny se uskutečnilo minulý týden. Ráda bych věděla, jaké nápady má vaše předsednictví pro poten, větší potenciál eh, to, mm, tohoto programu. Děkuji vám. Děkuji, kolega Buda. Dana ministru. Eh, děkuji. Eh, čekám, až mě budete slyšet. Mám k vám otázku, která se týká zelené dohody. V minulém týdnu v Berlíně

bylo v ulicích mnoho farmářů, byly to tisíce zemědělců, kteří protestovali, kteří eh, si dělají hlavu, jak to bude s tou zelenou dohodou, jak bude implementována, jaké podmínky budou respektovány. Eh, zároveň eh, oni vůbec netuší, jaké další finanční prostředky dostanou k dispozici pro splnění cílu zelení dohody. Máme stále velké rozdíly mezi východem a západem Unie. Já jsem z z Rumunska a chtěl bych vědět, jaký je váš přístup k zemědělcům, kteří už teď mají dost potíží s přístupem na trh v důsledku eh, třeba dohody se zeměmi Mercosuru a v důsledku dalších dohod. Tady prostě se na, na trhu objevují produkty nerespektující evropská pravidla. Nová. Děkuji, kolegyně Vrecionová odpoledne. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Vážená paní ministrině, eh, děkuji za vaši prezentaci. Nicméně bych chtěla zmínit jeden problém, který již tady i řada kolegů naznačili. Tak jak já mám možnost mluvit se zemědělci, s farmáři, oni se velice obávají a na tom se asi shodneme, že porostou na jejich náklady, na jejich činnost v souvislosti s požadavky na hospodaření šetrné k životnímu prostředí se zeleným dílem. Jsou na to připraveni, je to i v jejich zájmu udržet kvalitní půdu, vodu a tak dále. Nicméně musí jejich činnost dávat nějaký ekonomický smysl, musí je to uživit já jsem z české republiky kde bohužel kolega to již zmínil máme velmi špatnou strukturu zemědělských eh, firm, ve prospěch těch velkých nicméně ty malé rodinné farmy já jsem velice přivítala to že vy eh, sama mluvíte o jejich podpoře se snaží velice i u nás eh, zvyšovat množství půdy, které obhospodařují. Je to i v našem zájmu, ale právě ty ekonomické dopady mohou velmi negativně dopadnout především na ně. A jsou ty velké, nebojím, ty mají výhodu ze své velikosti. Nicméně ti malí, eh, které na venkově chceme, které potřebujeme, tak eh, ten problém mít budou. Jak se na to díváte? Vyřeší ten problém společná zemědělská politika? Jak, jak, eh, jaké máte nějaké konkrétní návrhy? Děkuji. Dank, kolegy. Oh. Eh, yeah, yeah, yeah. Děkuji, kolega Lebreton. Merci. Děkuji. Dobrý den, paní ministrině. K těm třem cílům, eh, které jste zmínila, ty první dva podle mne nepředstavují problém. Zjednodušení je nutné, subsidiarita ta umožní státům, aby měli trochu volnější ruku, co se týče strategických plánů. Ale třetí cíl, eh, udržitelnost, tam už je nějakých pár otazníků. První dotaz jaký bude vztah mezi tímto cílem udržitelnosti a e, paktem R. To jsou dva programy, které nemají vůbec e, e, žádnou provázanost, udržitelnost a zelená dohoda, kde je vztah za druhé chápe Eh, komise eh, svou odpovědnost, eh, protože tady dochází k agri-bashingu, jak se říká anglicky, k znevažování zemědělců. Evropská unie Eh, podporovala využívání pesticidů a teď z toho máme zase vycouvat. A eh, jaké jsou ty eh, smlouvy v volném obchodu, které bohužel umožní různým produktům nerespektujícím naše pravidla odstnou se na našem trhu? Kolega Nino. Krásný dobrý den, paní ministrině, vítejte ve Evropském parlamentu. Mám jednu otázku, no vlastně dvě otázky. Eh, ta první je, že jsme zde přednedávnem dostali představenou vědeckou studii, co se týče přímých pladeb SZP, týkající se podpory jednotlivých ploch a jaký dopad to má na zemi a na lidi, kteří tam pracují a že dochází k velkému zkreslení hospodářské soutěže a že to sice pomáhá malým farmám, ale v konečném důsledku to velice škodí eh, díky této konkurenční situaci. Vy se chcete zasazovat prosazovat o malé zemědělské struktury ve venkovském prostoru. Teď je tomu tak, že v Chorvatsku existuje největší povolení pro přesun prostředků z druhého do prvního pilíře. Já jsem to pochopila proto, že pro druhý pilíř máte tak malou poptávku. Mohli byste být, mohli byste být příkladem, aby se ukázalo, jak lze chránit venkovský prostor. Existují nějaké programy, které podporují zejména druhý pilíř, hlavně v Chorvatsku a druhá část nás mé otázky, když vidíme, že regionální programy musí být udržovatelné, jak se díváte na, Perkos, na Mercosur a na konkurenční právo. Všichni říkáme, chceme více peněz, ale samozřejmě také víme, že to začíná tím, aby naše potraviny byly férově placeny, abychom nepotřebovali hned subvence. Děkuji, kolegyně Moto. Děkuji mnohokrát, paní ministrině, eh, za eh, vaše mm, hodnocení a za váš respekt vůči evropským zemědělcům. Eh, zelený díl a na to musíme neustále znovu a znovu upozorňovat, že zemědělství je jedinou branží, které produkuje kyslík, ale také kysličník uhličitý. Neznám jinou takovou branži, ne takové odvětví. Za druhé, Nemůžeme, můžeme se zříct si mnohého, eh, ale jistě ne jídla a pití. A za třetí, vy jste tady popsala kvadratoru kruhu a sice máme stále více úloh, stále více předpisů, stále více norem, ale stále méně peněz zjevně. A je to hypotetická otázka, to uznávám. Kdybychom všechny podniky ze 100% proměnili na bioprodukci, bylo by pak více peněz? Bylo by tím všechno vyřešeno? Bylo by pak všechno dobré? Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. Kolega Jár? Děkuji mnohokrát, paní ministrině. Jakožto zpravodaj pro společnou zemědělskou politiku se těším na spolupráci s vámi. Mám takové doplňující otázky. Pochopil jsem správně, že do 36. bude společný postoj rady k společné zemědělské politice? A druhá věc, do, k 36. budeme mít do té doby již finanční perspektivu, finanční rámec, rozpočet. Pokud jsem vás právě pochopil, tak vy jste spíše říkala, že ne. Třetí otázka, zelený díl. Co si myslíte? Musíme zelený díl eh, jak si naplánovat v rámci našeho současného rozpočtu, nebo na to budou vyhrazeny dodatečné prostředky. Za čtvrté, přímé platby na hektar, já to řeknu zcela otevřeně, hodně jsme o tom hovořili na výboru, ale v podstatě většinou nám nenapadlo, nás nenapadlo nic lepšího, opět jsme se dostali k tomu hektaru a já chápu, Eh, kolegou Heuslinga, tady nějaká snad snaha u ekologických farm to odstranit, ty přímé přadby, jak k tomu, eh, co si o tom myslíte a máte pocit, že by mělo být vlastně eh, zemědělství nějakým způsobem zapojeno do obchodu s emisemi? Děkuji, kolega Hlaváček. Děkuji vám, děkuji paní ministrině za velmi souhrnou a ambiciozní prezentaci. My jsme velice rádi, že máme eh, někoho v radě, kdo chápe eh, za členský stát, jako je náš, s naší strukturou zemědělství eh, máte nesmírně zodpovědnou roli. Eh, přicházíte do šesti klíčových měsíců vyjednávání a já mám eh, pro vás takový, eh, takovou prozbu. Než udeříte, mohla byste se zeptat, mohla byste, že budeme, zda budeme mít stejné či spravedlivější společnou zemědělskou politikou. A pokud e, ta odpověď bude ano, tak e, pokud bude spravedlivější, tak to bude dobrých šest měsíců. E, chci tím říct, že spravedlivější vnímáme jako takovou politiku, která bude farmáře odměňovat za to, že se chovají odpovědným způsobem a nebude je za to trestat. Chováme se také zodpovědně vůči třetím státům a stanovujeme i jim určité cíle. Děkuji. Olga Sinčič. Hvala vám, předsedništve. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní ministrině, hovořila jste o tom, jak je důležité, aby zemědělci měli dost peněz, prostředků. Hovořila jste o tom, že zemědělství je priorita. Hovořila jste o malých podnicích, ale eh, Možná já mohu něco říct k tomu, jak funguje SZP v Chorvatsku. Já se obávám, že ta retorika o těch malých rodinných farmách jsou pouze prázdná slova a že prázdnými slovy to také zůstane. V Chorvatsku velký zemědělec dostává jednu třetinu veškeré podpory. Tady vidíte na tom, jak je to zkresleno, že to není správně nastavená situace. 7%, respektive 70% chorvatských zemědělců jsou malé a rodinné podniky. Proč jde tedy většina peněz do rukou těch velkých farem? ...160 milionů eh, dostalo 1600 podniků zemědělských. To je velký nepoměr. A ten národní, ta naše národní obálka není dostatečně čerpána. Eh, Evropa vyplatila do posud 2,3 miliardy teoreticky ale Chorvatsko čerpalo pouze 1,3 miliardy. To jsou ty peníze, které přímo dostali zemědělci. Jak můžete nyní ve vaší situaci zajistit rovnováhu mezi malými a velkými zemědělskými podniky v Chorvatsku? Děkuji vám. Děkuji, kolegyně Šmítbau. Děkuji mnohokrát. Vážená paní ministrině, děkuji mnohokrát za vaše ambiciozní představy a za vaše za váš slibný projev z rakouského pohledu. Ještě jednou tedy, paní ministrině, děkuji vám za vaše úvodní slova, za vaše ambiciozní představy. Z rakouského pohledu musím říct, že se velice těším na spolupráci s vámi. Ráda bych vás velice podpořila v tom, co jste řekla o těch přechodných pravidlech. Tak tím se obracím také na kolegy a kolegyně. Prosím, mě rychle k dohodě a nenechávejme to pro boha eh, dospět k tomu, že bychom z toho udělali nějakou mini reformu. Já myslím, že jedno tady jasně vyplynulo ze všech vystoupení kolegů. Přejeme si se lépe zasazovat o rodinné podniky, ty posílit, za ty bojujeme. Což ovšem znamená, že tyto malé rodinné podniky potřebují plánovací jistotu. Prosím, Nyní jim poskytněme peníze a pak teprve se sejdeme a hovoříme o budoucnosti SZP. Pokud to takto nezajistíme, tak pro Rakousko by to byla skutečná katastrofa. My už máme dobrý systém, znamená to, že celý ten rozpočet, který máme, jde do, v podstatě téměř do přímých jde dvě třetiny do rozvoje venkova, pokud chceme, aby venkov přežil. A tady jde skutečně o lidské životy, o jejich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 Eh, toho eh, je skutečně hodně. Eh, je tady celá řada otázek kolem finančních prostředků, kterých bude zapotřebí na celou řadu cílí, cílů. Myslím, že by bylo dobré tady dát určitou perspektivu do budoucnosti. Co se týče projektu Smart Village, tak vím, že v Chorvatsku již je, jsou určitá, určité kroky realizovány, že tady jsou určité snahy a některé projekty v této oblasti už byly uskutečněny. Jakou vidíte jejich budoucnost? Děkuji předem za odpověď. Dobrý prezident. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, paní ministrině, vás tady velice vítám v Evropském parlamentu. Otázka, taková stručná, velice přímá, ta se týká toho šetření, které dělalo New York Times a které se týkalo peněz do SZP které šly vlastně ani ne až tak do zemědělství, ale pro podporu populistických hnutí a oligarchů. Já se vás ptám, za vaše předsednictví se bude zabývat tímto tématem, protože pokud nebudeme eh, bojovat proti korupci v zemědělství, tak si myslím, že pak bude velice obtížné, abychom potom měli dostatečné peněz pro ty běžné občany a zejména ty zemědělce, ty rodinné podniky, které je tak potřebují. Děkuji, kolegy, kolege Tioka. Dobré dopoledne, srdečně vás zde vítám, paní ministrině, a děkuji mnohokrát za představení priorit vašeho předsednictví během příštích šesti měsíců. Ráda bych tady upozornil na jisté drama, prosím, věnujte mi pozornost. Co tím mám na mysli? Padělání potravin je to téma, kterým bychom se měli zabývat. Je to problém, znamená to nekalou soutěž, eh, pokřivení trhu a neodpovídá to eh, cílům a požadavkům našich zemědělců a je to také problém mm, z hlediska zdraví našich občanů. Chcete k tomuto tému něco učinit a pokud ano, co přesně? Předseda, děkuji mnohokrát za četné dotazy a dostáváme se nyní i hned k odpovědím a navrhuji, abychom si na odpovědi vyhradili asi tak 10 minut. Takže prosím, paní ministrině, máte slovo. Poštovane zástupnici, zástupnici, chvála na... Vážení poslanci, děkuji mnohokrát za veškeré vaše otázky a velmi smysluplné podněty. Bylo jich skutečně celá řada, ale přesto se snažím alespoň stručně zareagovat na všechny. Hodně otázek se týkalo toho přechodného období, těch přechodných pravidel a vašich obav a pochyb. Náš postoj je tento. Pro malé flexibilitu a co se týče toho většího přechodového nařízení, zde Budeme postupovat podle zásad, podle zásady stará pravidla, nová opatření. Nemáme dost času pro to, abychom nyní mohli ještě něco měnit. Nechceme také vytvořit situaci právní nejistoty do té doby, než bude hotová reforma SZP. Nyní ještě k otázce časového harmonogramu. Velice si vážím toho, že jste tady nadnesli tyto obavy. Někteří poslanci dokonce řekli, že rok nebude stačit jakožto přechodné období, ale tato otázka bude vyřešena až ve druhé fázi. Nyní je naší hlavní prioritou jasně nadefinovat pravidla. To je asi ten největší část práce, kterou chceme dokončit co možná nejrychleji. A ještě další reakce na otázku. Chceme dokončit naše předsednictví mít jasně nadefinovány a dokončeny ta přechodná pravidla, aby ten celý balíček byl hotov do konce toho našeho pololetí. Chceme tedy na tomto takto mít dohodu na radě. Budeme, uděláme vše pro to, aby se nám to podařilo. A nyní SZP a jeho, její propojení s Evropským zeleným dílem bylo poukázáno na to, že SZP je již v pokročilém stádiu a komunikace o zeleném dílu je velice nová. Takže je tady stá diskrepance. Ovšem, klimatická opatření v zemědělství to není nic nového. To je vlastně něco, co je součástí SZP již téměř 20 let. Ten klimatický aspekt tam je. My se soustředíme na strategii z farmy na talíř a tady bychom rádi implementovali konkrétní opatření, například proto, abychom snížili používání pesticidů, abychom nalezli nějaké alternativy k pesticidům. Dále chceme zlepšit blaho zvířat a Rádi bychom, aby se snížily odpady z potravin, mrhání potravinami. Ještě téma dobrých životních podmínek zvířat. Byl na to vznesen dotan, ale já jsem to řekla už ve svém úvodním projevu. Existují závěry Rady z 16.12.2019 a v souladu s těmito závěry očekávám, že se komise bude odvolávat na toto témata a že k tomu předloží legislativní návrh. Mnohé ovšem je v rukou členských států kteří, které musí plně implementovat již stávající právní texty a také zavést mnohem účinnější kontroly. Dobré životní podmínky zvířat, to bude také téma další schůze rady, která proběhne 27. ledna. Dále téma capping, to zastropování a také ta vnější konvergence. K tomu byly položeny dvě otázky. Jedna se týkala právě kepingu. A oba dva, obě dva, oba dva prvky patří do našeho vyjednávacího boxu. Chorvatské předsednictví může momentálně pouze říci to, že skutečně existuje na radě velký velký rozdíl mezi názory jednotlivých členských států. My se budeme snažit jít cestou konsenzu, ale zatím se názory velice liší a zatím je to, jak jsem říkala, vše součástí toho vyjednávacího boxu, stejně jako víceletý finanční rámec. Dále Smart Villages, ty inteligentní vesnice, to je také propojeno s tématem malých rodinných podniků a generační obměny. Zde byly přizpůsobeny opatření z druhého pilíře SZP, tak aby mohly být přijaté opatření, která zajistí setrvání občanů ve venkovských oblastech. Nejedná se nutně o jednotlivé podniky, spíše jsou to opatření, která mají zlepšit životní podmínky na venkově. Podporujeme to. Využili jsme tyto možnosti například i u, u nás v Chorvatsku, v mé vlasti ale samozřejmě je tady ještě prostor pro další optimalizaci. Nestačí pouze zlepšit komunální infrastrukturu, musíme vypracovat širší koncepce. Na tom chceme ještě detailně pracovat. A myslím si, že to jistě přispěje i našemu společnému cíli, když se nám podaří, aby lidé se trvali na venkově, když se nám podaří zajistit to, aby venkov byl pro občany atraktivní. Nyní k problematice malých a velkých podniků. Já si myslím, že potřebujeme všechny. Velké, střední, malé, i ty mikropodniky. Všechny typy těchto podniků potřebujeme v každé zemi a v každém odvětví. Jde o podnikání sama o sobě, o podnikatelský duch. To vždycky začíná v malém měřítku. A tak je to i v zemědělství. Proto jsou malé podniky důležité zejména proto, aby mladí lidé zůstávali na venkově, aby neodcházeli do měst. A v tomto smyslu budeme dále pracovat na základě závěrů rady a podaříme se nalézt konsensus. Chorvatské předsednictví k tomuto tématu uspořádá také specifickou konferenci, kde půjde právě o budoucnost malých zemědělských podniků, které jsou často právě podniky rodinnými. Dále otázka k využití regionálních fondů. Z vlastní zkušenosti k tomu mohu něco říci. Sama jsem pracovala s těmito regionálními fondy a již nyní existuje možnost eh, implementovat řadu přeshraničních programů. Možná by bylo vhodné je ještě konkrétněji nastavit a v tomto rámci implementovat více strategických projektů. Ale musím říci, že je relativně snadné čerpat tyto fondy pro rozvoj venkova. Z mé zkušenosti to takto vyplynulo. Přeshraniční spolupráce například se Slovinskem, s Maďarskem, s Itálií se dařila a také s ohledem na všeobecné specifické cíle je možné obdržet dodatečné prostředky a takto realizovat cíle společné zemědělské politiky. Nové pitanje o nových technikama je velo... Otázka, která se vztahuje k novým technologiím, e, to je něco, co je úzce spjato s rozhodnutím Lucemburského soudu z roku 2018. Eh, Evropského soudu eh, z roku 2018. A tady myslím, že bude možná, opakuji možná, eh, vzhledem k tomuto rozhodnutí přizpůsobit příslušně legislativu na unijní úrovni. Šlo o legislativu, která žádala komisi připravit studii o nových technikách v oblasti eh, genomu. Je to studie, eh, která bude trvat, eh, jejíž vypracování bude trvat delší dobu, než potrvá chorvatské předsednictví a teprve poté, co budou zveřejněny její výsledky, je možno se posunout dál. Tři otázky, které mi byly položeny, se týkaly konkrétně Chorvatska. Nejprve jde o případ, který, myslím, proběhl před třemi lety a týkal se e, nedobrého transportu zvířat. Od té doby Chorvatsko své e, kontroly převozu zvířat e, výrazně zpřísnilo a takováto věc už se nikdy neopakovala. A teď k mladým. My jsme konstatovali, že počet eh, zemědělských eh, farem eh, spravovaných mladými farmáři stoupl o tři tisíce a teď eh, představují mladí 13,1% v zemědělském sektoru, což je víc než v řadě evropských zemích, ale my nejsme úplně spokojeni, chceme tyto, eh, tato čísla ještě zvýšit, protože se domníváme, že to je jediný způsob, jak zajistit budoucnost zemědělství. Mladí mají různé výhody eh, při platbách a v Chorvatsku financujeme nějakých 1500 projektů, jejichž celková hodnota dosahuje 520 eh, milionů kun, což nevím přesně, eh, kolik je v eurech, ale každopádně je to velký objem prostředků a také eh, hodně pracujeme na dalším vzdělávání mladých. Třetí otázka se týkala vztahu mezi malými a velkými usedlostmi a platbami. Samozřejmě tady se jedná u těch přímých plateb o čistě národní záležitost. V naší vládě jsme jsme učinili rozdíl mezi příspěvky malým a velkým farmářským usedlostem a ty malé farmy mohou eh, dostat eh, větší samostatnou oddělenou část. Eh, a to přineslo dobré výsledky v programu rozvoje venkova právě pro malé farmáře. My jsme oddělili i der eh, ö, výběrová řízení pro malé a větší eh, producenty a dali jsme 60 malým a středním podnikům a nějakých 40 šlo do rukou velkých eh, zemědělských eh, usedlostí. Ale není to jediný eh, parametr, protože se také bere, v ohled, bere ohled na druh té výroby a rovněž se opravdu snažíme hodně podporovat ty malé podniky. Co se týče přímých pladeb, tak eh, Chorvatsko eh, definuje eh, či umožňuje připojit národní zdroje, národní finanční zdroje k těm evropským až do maximální výše celé té položky a také se toho Chorvatsko drží. Když hovoříme o 70 Eh, účasti, tak to je eh, chybné, to je eh, nesprávné, ale v loňském roce jsme překročili naše, naše úsilí a dosáhli jsme vlastně vyčerpání všech 100% té částky, takže tento problém jsme vyřešili. Děkuji mnohokrát, nebylo jistě lehké během deseti minut odpovědět na 25 otázek. A ve vašich otázkách, pokud to byl jeden řečník, tak to bylo většinou tři, čtyři otázky. Udělala jsem takovou chybičku. Zapomněl jsem na paní kolegyni Tomašič, i když tady byla na seznamu řečníků, což znamená, že paní Tomašič nyní může položit otázku na jednu minutu. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Paní ministrině, vítám vás zde v parlamentu a přeji vám mnoho štěstí a úspěchů. Naslouchala jsem vašim odpovědím na mou otázku, ale na závěr mám ještě jednu otázku. Vím, že malé rodinné podniky částečně vznikají, existují nové, ale mnoho zase eh, těchto podniků zaniká. Jak přesně a konkrétně chcete podpořit během svého předsednictví malé rodinné podniky? Jaká opatření hodláte zavést, aby mladí zemědělci zůstávali na venkově, abyste posílili jejich konkurenceschopnost? Děkuji. Dříve než bude moci zareagovat paní ministrině, dříve, než tedy bude moci zareagovat paní ministrině a než dostane prostor ke svému závěrečnému projevu. Rád bych ještě dál krátce. Ne, pan předseda, nechcete vystoupit komise? Dobrá, v pořádku. V tomto případě i hned předávám slovo paní ministrině, aby mohla odpovědět na otázku a také, aby mohla přednést svá závěrečná slova. Prosím. Chvála zástupnice. Chci vám poděkovat, eh, paní Tomašič. Organizujeme mezinárodní konferenci o místu a budoucnosti malých zemědělských farem. Patří to do naší odpovědnosti uvnitř rady a pokusíme se také přijít se stanoviskem, podle, eh, který, eh, podle kterého by byli malí a střední podnikatelé eh, předmětem mnohem je, zjed, více zjednodušených pravidel, která upravují společnou zemědělskou politiku. Doufáme, že to bude náš příspěvek. Doufáme, že tímto způsobem také dosáhneme toho, že se do zemědělského sektoru dostane mnohem více mladých lidí. Eh, chtěla bych říct, že zemědělství není problémem, ale zemědělství je součástí dobrého řešení. Jako někdo, eh, kdo je poměrně novým eh, člověkem v zemědělství a rozvoji venkova, tak eh, musím říct, že vidím málo činností, které jsou tak blízko eh, lidské eh, bytosti jako zemědělství či rybolov. Je tam vlastně v kostce téměř všechno od výroby až po ochranu životního prostředí. A nezapomínejme, že zemědělství bylo vždy nositelem inovací. Chci také říct, že nevidím vlastně ušlechtilejší činnost než činnost zemědělskou. Děkuji vám mnohokrát, paní ministrině, za to, že jste k nám přišla. Děkuji za obšírné odpovědi na naše otázky. Těším se na naši spolupráce v nastávajících měsících. Před námi stojí velké úlohy, pustíme se do nich. Srdečné díky. Yeah, Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah Drazí kolegové, drazí kolegové, prosím, posaďte se opět. Budeme pokračovat v našem zasedání a dostáváme se k hlasování. Kolegové, znovu bych vás rád požádal, abyste se posadili. Takže dobře, já teď prostě budu pokračovat. Už jsme stejně tak trochu ve spoždění. Takže dostáváme se k bodu číslo 5 Tady máme tři hlasování a zahajujeme bodem číslo pět uzavření dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a z Evropského společenství pro atomovou energii. Přeje si paní zpravodajka chopit se slova před hlasováním? Kolegyně Megines, není tomu tak? Dobře, děkuji mnohokrát. Pak můžeme rovnou přistoupit k hlasování. Máte sebou všichni eh, vaše hlasovací kartičky? Závěrečné hlasování eh, se vždy probíhá tedy jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Schváleno. Přijato 43 hlasy pro. Srdečně blahopřeji. A teď se dostáváme. Paní kolegyně McGuinness, prosím. Děkuji vám, pane předsedo, jenom velice stručně. Vím, že jste mi řekl blahopřeji vám, ale mm, je to s těžkým srdcem, že jsme podpořili tuto zprávu a s velice těžkým srdcem eh, jsem navrhla to, co jsme teď podpořili, protože si myslím, že si všichni uvědomujeme, eh, význam eh, opuštění Spojeného království, to, že opouštíme evropské unii. My jsme tady spolupracovali dlouho, dlouho, jsme přátelé, dobří kolegové a vím, že i jim je to všem nesmírně líto. Děkuji vám. Děkuji vám. A teď se dostáváme k našemu stanovisku týkající se hospodářské soutěže. čili politika v oblasti hospodářské soutěže, výroční zpráva za rok 2019. Eh, paní zpravodajka, paní Kavaleš, se prosí slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pouze taková malá poznámka. Chtěla bych poděkovat za spolupráci všem stínovým zpravodajům. Měli jsme vynikající právu, velice produktivně. Já bych chtěla podtrhnout ten kolaborativní duch naší spolupráce, jak mě všichni pomáhali a podporovali v naší bitvě. Ten hlavní cíl bylo mít stanovisko, které se zaměří na soubor zásad, které nám připadaly nejvhodnější proto, abychom mohli předložit silné stanovisko ze strany výboru Agri, a v tomto smyslu jsme chtěli mít eh, jasné stanovisko, stručné, které hlavně vypíchne několik těch hlavních zásad. A proto jsme například také eh, dvě podnězecí návrhy 87 a 90 sloučili do ústního pozměňovacího návrhu. To jsem chtěla pouze říct, že tady máme ten ústní pozměňovací návrh, který jsme předali ke tomu stanovisku. A přesně to bylo kvůli tomu, že chceme, aby ten text byl stručný, jasný, aby z toho vzniklo stanovisko, které bude silné. Děkuji mnohokrát a těším se na hlasování. Vielen Dank. Děkuji mnohokrát. Paní zpravodajko, děkuji za vaši práci a navrhuji, abychom tady vstoupili do hlasování. Kolega Lebreton. No, než začneme hlasovat, pane předsedo, já se velice divím pozměňovacímu návrhu našemu 28 e a 67. Bylo řečeno, že je to pokryto kompromisním návrhem, ale podle mého názoru tomu tak není. Já sice nevím proč, nechápu, proč tady není uděleno dílčí hlasování. Od, oddělené hlasování, pardon. Ano, to učiníme. Ano, dobře. Přejdeme tedy v tomto bodu k oddělenému hlasování. Dobře, začneme. Kompromisní návrh 8 pro, proti, zdržel se, přijato. 28 pozměňovací návrh pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 32 pro, Proti? Zdržel se? Myslím si, že to musíme přeskoumat, takže pozměňovací návrh 32 elektronicky. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 35 pro. Mě by tedy pomohlo, kdyby možná koordinátoři eh, také ukazovali eh, Pozměňovací návrh 33. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 37 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 40 byl stažen. Kompromisní návrh 9 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 34 pro proti, zdržel se přijato. E, to bylo tedy 34 a 53 dohromady, 58 bylo staženo, kompromisní návrh 10 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromisní pozměňovací návrh 11 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromisní pozměňovací návrh 12 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromisní návrh 13 pro, proti, zdržel se, přijato. 51 pro, proti, zdržel se. To musíme zkontrolovat. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 32 pro, takže přece jenom jasně přijato. 54 pro, proti, zdržel se přijato, 55 pro, proti, zdržel se. No, to zase musíme zkontrolovat, takže 57, pardon, 55. Ukončuje hlasování. 23 pro. Pozměňovací návrh 57 pro proti, zdržel se, zamítnuto. 59 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromisní pozměňovací návrh 14 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 67 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 69 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 71 pro, proti, zdržel se. To musíme zase zkontrolovat, čili 71 eh, elektronicky zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 72 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 74 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromisní návrh 15 pro. Vy jste, ano, kontrola 74, dobře. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 39 jasně pro. Kompromisní pozměňovací návrh 15 pro. Proti, zdržel se přijato. 81 pro. Proti, zdržel se zamítnuto. 82 pro. Proti, zdržel se přijato. 83 byl staženo, 84 pro, proti, zdržel se přijato, 85 pro, proti, zdržel se přijato, 87 s a 90 s ústním pozměňovacím návrhem pro proti, zdržel se, to musíme přeskoumat elektronicky. Ukončuji hlasování. Jednoznačně přijato. 88 pro, proti, zdržel se, přijato. 89 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromisní návrh 16 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 17 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 102 pro? Proti? Zdržel se? Přijato? 103. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 104. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Chcete kontrolu 104? Dobře, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 22 ku 22, tím pádem zamítnuto. 105. Pro, proti, zdržel se, přijato. 109 pro, proti, zdržel se, přijato. 110 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 111 pro, proti, zdržel se, přijato. 113 pro, proti, zamítnuto. Kompromisní pozměňovací návrh 18 pro, proti, zdržel se, přijato. 117 pro, proti, zdržel se, Přijato. 119 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 120 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 121 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 122 pro, proti, zdržel se přijato, 123 pro, proti, zdržel se přijato 124 pro, proti, zdržel se přijato 127 pro, proti, zdržel se přijato 129 pro, proti, zdržel se a to zkontrolujeme, čili 129 elektronicky. Ukončuji hlasování. A to je zamítnuto. Kompromisní pozměňovací návrh 1. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 9 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Kompromisní návrh 2 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Kompromisní návrh 3 pro proti, zdržel se, přijato. čtyři pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní pozměňovací návrh pět pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní pozměňovací návrh 6 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní pozměňovací návrh 7 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 17. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 18. Pro, proti, zdržel se, přijato. A pozměňovací návrh 24. Pro, proti, zdržel se, přijato. Teď se dostáváme k závěrečnému hlasování elektronicky. Zahajuji. Ukončuji hlasování. Jasně přijato 45 hlasy pro. A jeden se zdržel. Děkuji srdečně a blahopřeji paní zpravodajce. A teď se dostáváme k dalšímu bodu, což je další hlasování o udělení absolutoria za rok 2018. To je otázka, zda by si přál pan zpravodaj slovo. Ano, prosím. Děkuji za to, že jste mi dal slovo. Já jsem chtěl pouze říci, že se domnívám, že Pozměňovací návrhy přispěly k rovnovážné zprávě a pomůže to k vyslání jasné zprávy. Proto bych rád poděkoval všem, kteří spolupracovali na tomto dokumentu. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Děkuji panu zpravodaji. A teď můžeme tedy rovnou přejít k hlasování. Kompromisní návrh 1 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 2 pro, proti, zdržel se. Přijato. Pozměňovací návrh 10 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 12 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 13 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis Chce to někdo zkontrolovat? Dobře, takže 13 elektronicky zahají hlasování. Ukončuji hlasování. Jasně zamítnuto 32 hlasy. Kompromisní pozměňovací návrh 3 pro. Proti zdržel se přijato. Kompromisní návrh 4 pro. Proti zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 21 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, kompromis 5 pro, proti, zdržel se. Přijato. Pozměňovací návrh 24 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Šestka, takže kompromisní pozměňovací návrh 6 pro, proti, zdržel se, přijato. 30 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdržel se, přijato. 38 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 39 odpadá. Vy chcete kontrolovat 38, dobře, tak kontrola 38. Ukončuji hlasování. Zamítnuto 25 hlasy proti k 17 pro. A teď máme kompromis. 8 pro. Proti zdržel se přijato. 42 pro. Proti zdržel se zamítnuto. Kompromis 10 pro. Proti zdržel se přijato. Kompromisní pozměňovací návrh 10. Pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 53 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A teď se dostáváme opět k závěrečnému elektronickému jmenovitému hlasování. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 38 pro, 7 proti. Srdečně blahopřeji panu zpravodaji. A tím jsme dospěli na závěr hlasování a můžeme pokračovat s dalším bodem číslo 8 na pořadu našeho jednání a to je vystoupení Evropské komise ohledně aktu v přenesené pravomoci o balíčku týkajícím se flexibility pro programy na podporu vína. Komise právě dorazila. Thank you, Mr. Uh, President. Děkuji, uh, pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Tady vlastně vycházíme z usnesení samotného parlamentu ve vztahu uh, k tarifním opatřením zavedeným spojenými státy, následně Eh, po eh, nálezech Světové obchodní organizace. Ve svém usnesení parlament přijal celou řadu směrů a požádal komisi, aby přijala vhodná opatření pro to, aby byl podpořen eh, sektor vína vzhledem k těmto tarifům. Tady vlastně je ta historie té výchozí Eh, té, eh, toho výchozího sporu eh, s VTO velice dlouhá a je opravdu neštěstím, že se partner zaměřil na zemědělské produkty, ale to už jsme viděli i v minulosti velmi často, když je Evropa cílem, tak se vyberou ještě zemědělské produkty předchozí E, příklad v tomto kontextu bylo ruské embargo. Je to neštěstí, je to politování hodné a komise opakovaně e, říkala, že by se ráda dospěla se Spojenými státy k vyjednávání a k oboustraně e, přijatelnému opatření. V tomto kontextu, a když bych měl hovořit specificky o víně, tak opatření spojeně, Spojených států jsou omezena v, cel, v celkovém rozsahu je to tedy 20, eh, procent, eh, eh, jedná se o dovozy vína ze čtyř států, Francie, Španělska, Německa a Spojeného království hodně se o tom psalo, v tom smyslu, že tyto tarify budou. A my jsme se obávali, že se vlastně budou týkat i šumivých vín. Tady se to e, zatím týká pouze nešumivého vína a dalších členských států a že budou vlastně až do, dejme tomu, výšky 100%. E, takže není to žádná velká útěcha e, pro vinařský sektor těch konkrétních čtyř států, ale opakuji, věci mohly být mnohem horší a komise komise eh, se snaží zajistit, aby se eh, situace dále nezhoršovala. V této eh, souvislosti musíme ještě také vidět Eh, snahy Spojeného státu ohledně eh, možných eh, tarifů na šumivé víno z Francie jako taková protiodvetná opatření vůči tarifům na digitální komodity. Takže musíme být zcela samozřejmě solidární s našimi členskými státy. Máme nicméně určité dobré zprávy. Mezitím se vyjednává na bilaterální úrovni mezi Unií a Francií a e, e, tady e, je to s cílem, aby jsme se vyhnuli tedy potenciálním dalším problémům s tou daní na digitální komodity. Takže komise by teď vlastně měla podpořit vinařský sektor. Komise Eh, připravila tři konkrétní nařízení. Jedno z nich, a to je zvlášť pro parlament důležité, je to akt přenesené pravomoci s třemi eh, složkami. Za prvé jde o zrušení eh, pětiletého omezení na operační programy a to především umožní operátorům, aby konsolidovali ty cílené trhy a bude se jednat tedy o věc, která bude platit do konce stávajícího programového období e, říjnu 2023. Druhé opatření umožní členským státům, operátorům měnit e, Eh, vlastně cílové trhy u již schválených operačních programů. To znamená, že se operátoři mohou rozhodnout, že dejme tomu omezí či zruší eh, určité operační programy, dejme tomu do Spojených států a převedou eh, tyto programy, dejme tomu do Číny, Austrálie a tak dále. A další opatření, které zavádí zlepšenou, zvýšenou flexibilitu. V případě, že operátoři změní cílovou destinaci, jak jsem právě vysvětlil, tak komise eh, podpoří finančně eh, eh, dokončení aktivit v rámci, v rámci stávajících operací, což jednoduše řečeno znamená, nebudou z toho mít žádné finanční ztráty. Takže tady pak ještě jsou dva eh, prováděcí předpisy. První se týká toho, že, finan- eh, že komise zvýší eh, z 50 na 60 podporu těch doprovodných opatření, financování doprovodních opatření a zároveň je tady flexibilita vícekrát za rok Eh, flexibilně upravovat eh, ty eh, propagační opatření. Teď to bylo pouze dvakrát za rok. Snažíme se, aby toto všechno stoupilo v platnost co nejdříve. V tomto kontextu bylo, byl tento balíček představen 15. ledna členským státům na e, jednání o víně. Bylo to schváleno a 29. to bude e, formálně schváleno komisí. E, potom ty aktiv přenesené pomoci přejdou v rámci zrychleného řízení do parlamentu. Očekáváme plnou podporu všech institucí. Ta opatření již byla sdělena členským státům i hospodářským subjektům, takže oni už vlastně v Eh, anticipují to, co bude schváleno a pracují na tom, aby je mohli co nejvíc eh, prakticky využít a eh, zmírnit tím dopad tedy tarifů ze strany Spojených států. A samozřejmě hlavním cílem je, aby Spojené státy zrušily tato opatření. Komisař bude teď brzy ve Washingtonu, bude tam cestovat několikrát v nadcházejícím období. Tato otázka je vysoce na seznamu jeho priorit. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám mnohokrát, pane řediteli, za vaše úvodní slova a máme tady několik otázek, také už jsme zase eh, v časové tísni, proto bych velice prosil, abyste se drželi také té jedné minuty. Paní kolegyně Aguilar. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem chtěla říci, že nová opatření pro promoci sektoru vína jsou vítaná, ale je třeba uznat, že jsou naprosto nedostatečné jako pomoc pro tak choulostivý sektor, který je tak dotčen politikou USA. Tato země je eh, cílem určení takřka 80% našeho vývozu vína. Vy to víte lépe než my. Toto je pouze dlouhodobé opatření a nemůže přinést krátkodobé řešení pro ulehčení situace na eh, situaci v trhu, které tak trpí vinaři v Evropě a zejména vinaři ve Španělsku. Žádný trh se neotevře z noci eh, na ráno. My naléhavě potřebujeme kompenzační fond, který by byl stěžádosti větší a eh, který by prostě umožňoval lepší pomoc. Evropská unie vůbec nedává odpověď eh, oprávněným reklamacím sektoru, který se cítí opuštěn a který zažívá pouze bodovou pomoc pro podporu svých produktů. Děkuji vám. Děkuji. Překladatelé mě odkazují na to, že byste prosím měla hovořit pomaly, eh, kolega Čiabuso. Pane předsedo, hovořme jasně. Hovoříme už zase o clech. A já bych chtěl požádat o podporu vinařů, m, eh, pro, aby se mohli kompenzovat eh, tyto jejich ztráty. My Eh, si uvědomujeme, že toto opatření jsou nedostačující a měly by platit déle než pět let, aby vůbec byly nějakým způsobem efektivní. Evropa, Itálie, Francie zejména. Eh, tady máme velice dobrá vína, která musí být chráněna, ale my bychom také chtěli, eh, aby mm, se neutočilo na vysoké standardy. Ve Washingtonu Hogan hovořil o tom, že by neměly být používány že by se neměly odbourávat obchodní bariéry. No já doufám, že to nepůjde k tíži našich podniků a, je, a že prostě, aby to neodnesli vinaři. Děkuji, paní kolega de Castro. Eh, Děkuji, eh, pane předsedo. Dovolte dovolte, abych nejprve poděkoval komisi za přijetí tohoto aktu v přenesené pravomoci. Jak víte, my už jsme hlasovali pro zrychlené řízení, tak abychom mohli jednat co nejefektivněji. A děkujeme vám za eh, váš přístup. Mám dvě eh, žádosti do budoucna, když se hovoří o pětiletém období tak tady je opravdu třeba odůvodnit to prodloužení nad rámec těch pěti let. Eh, nemohli bychom do budoucna věci zjednodušit, nebo to zase bude administrativně příliš náročné. A článek dvě, Tam, kde se hovoří o situacích eh, vis major, eh, které zabraňují realizaci určitého programu, je jasné, že když je něco takového, když je tady prostě jakási vyšší moc, tak ten program nemůže být realizován. Na to samozřejmě je komplikované. Paní Děkuji mnohokrát. Eh, děkuji vám za vaše slova. Pro nás jako skupinu Renew to bylo velice významné téma. Už jsme to probírali v listopadu eh, a odrazilo se to jasně v našem usnesení. Eh, je třeba, aby se zlepšila pomoc. Vy jste nám teď představil konkrétní opatření a já se domnívám, že nám kousíček pomůžou, ale zda budou v konečné míře dostačující, toho musíme ještě vyčkat. Pro mě je důležité, aby skutečně došlo k tomu rychlému postupu, abychom teď 29.1. také mohli zahájit tuto iniciativu, aby dospěla, by se dostala pomoc eh, k vinařům. Zda eh, tyto krizové nástroje eh, budeme muset ještě rozšířit, to jistě budeme moci diskutovat v rámci budoucí SZP. Děkuji mnohokrát, kolega Sojdo. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych zaprvé poděkoval komisi za tento akt přenesené pravomoci, aby se pomohlo vinařskému sektoru protože e, snížení e, těch dovoz díky politice USA znamenalo skutečně ohrožení pro mnoho producentů vína a bylo to ránou zejména tvrdou pro takové vinařské země, jako je Španělsko je nutno okamžitě reagovat, aby vývozci mohli přesměrovat své produkty a propagovat je na jiných trzích. Tento akt přenesené pravomoci jde, domnívám se, dobrým směrem. Ale teď zbývá ještě nějak ukončit ten proces, aby to, co možná nejdříve vstoupilo v platnost, ale bez pochyby je tady ještě nutno mnohé udělat, eh, protože kromě krátkodobé pomoci budeme potřebovat skutečně urgentní pomoc, která by eh, pomohla tomuto dotčenému sektoru eh, abychom měli pomoc pro zemědělce, chovatele dobytka, ale především pro vinaře. Děkuji kolegyně Aguilera. Děkuji, pane předsedo. No, e, k tomuto nařízení už se vyjádřili někteří kolegové, ale já v tomto případě musím říct, že se mi ten záměr zdá dobrý, ale ten návrh je špatný, protože ten návrh odebírá peníze z jiných investičních programů na promoci, na propagaci. A proto snažit se vyřešit jeden problém jednoho zemědělského sektoru E, na úkor jiných zemědělců, to se mi znova nezdá nejlepším prostředkem. Některé návrhy jsou dobré, ale peníze, které poplynou do propagace, byly odečteny nebo odebrány jiným oblastem. E, proto se mi to zdá špatné a mělo by se to změnit. A kromě toho bych vás ráda požádala o to, Eh, abyste mm, přijali to, že se mi jeví eh, toto opatření nepřijatelné. Vinaři, kteří jsou dočiny touto situací ze strany USA, potřebují okamžitou pomoc a o to já vás žádám ve jménu španělských vinařů. Děkuji, kolegyně Pito. Merci, monsieur le président. Eh, děkuji, pane předsedo. Samozřejmě, že přijímáme tato tyto návrhy. Zdá se mi ovšem, že se e, tématu zabí, e, tématem zabývají jako konjunkturálním tématem. Strukturálně vy jste říkal, že věci jako automobilový trh, elektronika, aeronautika, e, tak tam se prostě stává, že zemědělství vždycky hraje úlohu takové měny, tako, takového beranidla a nemá co absolutně společného s těmi před předchozími sektory. Vy tady něco navrhujete, ale mně se zdá, že to je bohužel nedostatečné. Jak už jsem říkal v listopadu, zdálo by se mi, že bychom mohli mobilizovat eh, Fond pro přizpůsobení se globalizaci, aby právě v situaci, jako je takováto, která je teď představována jako konjunkturální a přitom je strukturální, aby prostě, když takovéto eh, incidenty vznikají na trhu, eh, se nás někdo snažil ochránit. Je to čím dál tím častější, takže ten fond pro přizpůsobení se eh, globalizaci by v tomto případě měl být mobilizován. Děkuji, kolega Dorfman. Děkuji mnohokrát. Já se připojuji k těm, kteří již přede mnou řek, řekli, že ta opatření samozřejmě vítají, ale že jsou pouze takovou kapkou vody na horkém kameni. A řekl to už kolega přede mnou. Eh, to zemědělství je vždy, vždy výměnou, se vyměňuje za něco. Není vlastně platí za to, co udělal letecký průmysl. Já si myslím, že to není vhodné. Chci se zeptat na eh, cla samotná. Je tomu tak, že americké ministerstvo obchodu momentálně šetří ta uvalená cla a zdá se, že těch 6,5 miliard eur, které byly autorizovány VTO, nejsou dosaženy těmito cly. V tom případě se tady otvírá bohužel prostor pro to, že nové produkty z jiných členských států například i budou také zatíženy cly. Například v Itálii to má vlast, tam se to vína momentálně netýká, ale panují u nás obavy, že budou také i tam uvalena v budoucnu až 100% cla. A, um, mně říkají lidé, že vlastně již tyhle týdny si nikdo neobjednal ani lahev, nebo ti dovozci mají skutečný strach, mají strach, jestli něco objednají a pak zjistí, že je na toto obrovské clo. Máte nějaké nové poznatky také z cesty pana komisaře, jak bude vypadat budoucnost, co hodlají udělat? Zdá se, eh, máme bát toho, že se současná situace ještě zhorší, nebo jak to tedy konkrétně vypadá? Děkuji. Děkuji, děkuji komisi za tyto návrhy, ale e, jedna věc tady stále visí. Vy jste volali po mobilizaci e, nástrojů e, VTO a také po kompenzaci eh, těch dotčených eh, sektorů, eh, ale zatím tady návrhy nejsou žádné na stole, takže DG Agri by měl vyslyšet tuto žádost pardon, ze strany parlamentu. Zároveň je důležité a zásadní, aby tyto texty vstoupily v platnost a účinnost co nejdříve. A důsledku toho bych chtěla koordinátorům navrhnout, aby se otázkou zabývali a aby uvažovali o určité návrhu usnesení o eh, nenamítání eh, těmto opatřením. Myslím si, že to je zásadní pro vinaře eh, jak v Evropě celé, tak konkrétně ve Francii. Kolega Andrea? Ano, děkuji, pane předsedo. Já si já vítám tyto urgentní kroky komise jsou to eh, dobrá opatření, i když jako většina kolegů si myslím, že to není dost pro to, abychom se vyhnuli stále většímu zhoršování situace v tomto sektoru. Musíme i nadále diskutovat. Vy eh, reagujete eh, konjunkturálně na strukturální problémy. To už bylo řečeno, chci to zdůraznit. Mám návrh a otázku je tady zapotřebí další rozpočet, další finanční prostředky. Z čeho budete financovat eh, E, ten, e, to opatření e, z 50 na 60 zvýšit ty finanční prostředky. A nemyslíte také na určité tržní opatření, aby se reagovalo na takovou to mimořádnou krizi? My teď pracujeme na společné zemědělské politice, takže by se to tam mělo už začlenit. Děkuji za odpovědi. Děkuji. Ještě jsem byl upozorněn na to, že nemáte hovořit tak rychle, aby tlumočníci měli čas vaše vyjádření přetlumočit. Kolegyně Wiener. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Mám otázku. Mnohé tady již bylo vyřčeno, strukturální problémy. Dáváme více než miliard eur na eh, tu propagaci těch vín, podporu té dispozice, distribuce. Víme, že máme dýr, že máme klimatickou krizi, Víme, že je třeba se přeorientovat směrem k trvalé udržitelnosti média a říkají, že právě podpora reklamních opatření že z toho mají užitek zejména nadnárodní koncerny ve třetích zemích, že proto se to používá. Je to to záměr komise? A pokud víte, jak vypadá situace, jaká protiopatření hodláte zavést, neboť my víme, že naše regionální podpora trhu, podpora distribuce, to by bylo řešení všech problémů, se kterými se potýkáme, zejména, jak to řekla paní Aguilera když tyto peníze vlastně krademe z jiných důležitých programů a dáváme je sem, tak to není ani udržitelné, ani to není ku prospěchu budoucnosti. Měli bychom podpořit zejména naše zemědělce, naše malé zemědělce a ne nějaké nadnárodní koncerny, kterým takto miliardy eur vlastně házíme do chřtánu. Děkuji. Ano, děkuji, pane předsedo, děkuji komisi především za to, že zohlednila požadavky parlamentu ve všech těchto krocích, protože my jsme se opravdu velmi rychle všichni zmobilizovali napříč politickým spektrem. Děkujeme za tento text. Samozřejmě v tomto textu vás žádáme, abyste šli ještě dál, aby se šlo cestou mimořádného řízení. Je třeba také eh, přivítat reakci eh, amerických importatérů a distributorů, protože eh, tady prostě je i na americké straně řada eh, jednotek, řada entit velice ohrožených, protože je tam celá řada malých eh, Eh, podniků, rodinných podniků, nejsou to všechny multinacionální kom, eh, firmy. A ty malé podniky i eh, na americké straně, ty riskují bankrot v důsledku těchto rozhodnutí. Takže pozor, buďme opatrní. Na, mám ještě další otázku. Tady je karusel od začátku února a já se ptám, zdali máte něco v diplomatickém rukávu, abychom se vyhnuli tomu tomuto Damoklovu meči. E, jistě, e, reakce byla rychlá, ale trhy jsou ještě rychlejší. Budeme do budoucna, e, dokážeme do budoucna držet s nimi krok? Děkuji. Děkuji, paní kolegyně Riči. Děkuji, pane předsedo. Je to trošičku mimo, ale bude to trvat jen pár vteřin. Já si myslím, že my Eh, máme také něco na naší straně. Také jsme na, eh, přišli s tarify eh, pro Američany a myslím, že komise by se měla zamyslet na některými tarify, konkrétně u lihovin, skotské visky a tak dále. A potom bychom vlastně umožnili Američanům, aby se zachovali obdobně. Děkuji, tím jsme dospěli ke konci kola otázek a nyní prosím pana ředitele Skanala za odp- o odpovědi. Prosím o stručnost, neboť jsme v podstatě už přetáhli náš časový rámec. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Opravdu se pokusím to vzít stručně. Jeden ze zásadních bodů, které tady zazněly, byl míra intervence ze strany komise na podporu producentů. A v tomto kontextu, a konkrétně tady panu kolegovi, bych chtěl říct, že si musíme eh, pamatovat, že e, příspěvek se zvyšuje z 50 na 60 a zároveň e, tady vlastně v si Národního podpůrného programu nebyly všechny částky vyčerpány e, v členských zemích. Takže ty peníze tady jsou. Teď je jich hodně zapotřebí. Kromě toho členské státy mohou ještě příspěvek ze strany komise, který jsme teď zvýšili na 60 zvýšit na celkových 80 Takže tady je možnost více pot podpořit eh, ty jednotlivé subjekty. Druhá věc, eh, o tom hovořil pan Bortman, to se týká určitých obav producentů, že toto může eskalovat. A e, komise si samozřejmě uvědomuje, že se musíme e, vyhnout scénáři, kde by tady vznikl ten karuselový pohyb, že by američané mohli zvýšit ty tarify až dejme tomu na 100%. Určitý pokrok v tomto směru byl dosažen. Já už jsem se zmínil v e, cesty příslušného komisaře do Washingtonu a také prezident prezident Macron eh, hovořil o eh, svých krocích v rámci té digitální daně. Do té doby, než budeme mít více informací o do dopadech v terénu eh, ohledně tarifů, tak to, co chceme, eh, to, co chceme, eh, za, čemu chceme zabránit, je eh, prostě eh, zabránit panice. Eh, víno prostě se nekazí, většina eh, je skonzumována v Evropě. Eh, pokud se, dejme tomu, situace hodně zhorší, a tak celá řada firem, restaurací a tak dále mohou eh, a dalších subjektů mohou oddalovat svá rozhodnutí ohledně e, nákupu e, v očekávání těch dalších opatření. Takže my nesmíme ztratit hlavu, nesmíme propadnout panice, nesmíme e, představovat tento sektor jako sektor, který má problémy, který je v krizi. Takže samozřejmě jde o to, aby ta opatření byla zrušena. Ne, aby to eskalovalo, ale aby to bylo úplně roz, zrušeno. Tarify nejsou k těmto obchodním sporům řešením. Musíme najít jiná řešení, ideálně prostřednictvím VTO a tam, kde to nebude možné, tak eh, bilaterálně. Takže jde o to, eh, tady to také zaznělo, eh, abychom zrušili stávající tarify směrem ke Spojeným státům, umožnili jim toto recipročně také udělat, aby prostě tady nedošlo k řešení oko za oko, zub za zub. Takže my samozřejmě E, v případě mm, Boeingu e, tam e, máme vlastně možnost právo Eh, také na Američany uvalit tarify. A nechceme to udělat, budeme to oddalovat, ale zase v rámci zájmu našich producentů, včetně vinařů, eh, můžeme s tímto pohrozit. A ještě něco, eh, neříkejme, že se týká pouze o víno, že se týká pouze toto vína, ale je to také otázka lihovin, mléčných výrobků, síru a tak dále. Takže je třeba si uvědomit, že eh, tady řada eh, zemědělců trpí eh, a je nutné si opravdu hodně vážit našeho vinařského sektoru. My teď vy, vy, vyvážíme 12 miliard, víno za 12 miliard eur ročně Ně, do toho, z toho jsou 4 miliardy eh, do Spojených států a to právě proto američané takto jednají, protože jsme tam úspěšní. A závěrem chci říct ještě jednu věc. Eh, jeden poslanec to tady zmínil. Hodně škody se také děje ve Spojených eh, státech, protože evropská ván vína jsou velice populární ve Spojených státech. Vzniklo tam celý průmyslové odvětví, jsou tam prostě eh, distributoři, jsou tam importéři, jsou tam eh, různí obchodníci a 108 členů amerického kongresu napsalo prezidentovi Trumpovi s odsouzením těchto tarifů. A my si myslíme, že to asi trošičku e, začalo nalezat e, sluch, e, začalo to nalezat živnou půdu a situace zatím neeskalovala, ale tarify jsou, americké tarify přinášejí špatnou zprávu na obou stranách Atlantiku. Děkuji mnohokrát, ale pouze stále stručně, prosím. Je třeba vyjasnit jednu otázku. Těch 10% zvýšení pro propagaci nejsou nové peníze. To jsou peníze, které jsou ve členských státech předvídany pro opatření a programy již plánovaných investic. Nejsou to peníze, které nebyly vynaloženy, to je lež. Jsou to peníze pro programování a pro promoci seberou z, jedny, z jiného pytle a přilodí se do jiného. Je tady, jsou tady některé dobré věci, ale musí být jasné, že to jsou peníze, které se berou eh, z jiného pytle. Want to react again? Thank you. Děkuji. Já jsem eh, se domníval, že už jsem eh, o tom hovořil a zdůraznil jsem, že také jde o Španělsko, eh, protože my tady máme ty národní programy a komisař Hogan byl v před necelými šesti měsíci a hovořil o tom se svými španělskými kolegy v tom smyslu, že říkal, že musí dělat víc, aby zvýšili ty výdaje. Ty peníze tady jsou, je třeba je, on, je, třeba je více využít přijít. Eh, teď prostě je tady klíčové orientace dána, eh, propagace, na to se musíme soustředit a ve Španělsku eh, je to prostě tak, že zatím Španělsko se nesnaží doplňovat národními zdroji ty peníze, které jdou z unijního rozpočtu, zvýšené z 50 na 60 a může to jít až do 80 Děkuji mnohokrát, pane řediteli Skenele, za vaše informace když samozřejmě zůstaneme i nadále v kontaktu, protože vidíte, že ze strany parlamentu jsou tady ještě jistá přání. Tímto eh, uzavírám oficiální část schůze dnešního dopoledne, abychom co možná nejrychleji mohli zahájit schůzi koordinátorů, což je neveřejná část a uvidíme se opětovně ve 14.30 a budeme hovořit o tématu zdraví zvířat. Děkuji vám.